Uh, dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dobrý den. Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste přišli na dnešní schůzi. Tak časně ráno, protože po včerejší noci, kdy jste určitě sledovali zprávy dívali jste se na televizi, tak jsem se trošku bál, že zde dnes budu úplně osamocen zde na schůzi výboru ITRE, takže jsem velice rád, že jste zde. Máme dnes totiž také před sebou velice důležitá témata. Prvním je slyšení na téma energetická chudoba. E, ještě tedy úplně na začátek bych chtěl požádat, zda souhlasíte s návrhem jednání. Pokud e, nejsou žádné komentáře, tak může být pořád jednání přijat. Bez komentářů Eh, ještě chci říci, že ve čtvrtek, vlastně eh, úplně nakonec, eh, v půl sedmé, budeme probírat bod různé, takže prosím, počkejte do čtvrtka do půl sedmé, pokud uh, máte nějaké komentáře do bodu různé. Takže teď mám ještě sdělení předsedy. Zítra v 9 hodin se bude hlasovat o návrhu zprávy na téma kreativní odvětví. Byl to náš návrh. Máme sdílenou odpovědnost s výborem pro kulturu. A členové výboru pro kulturu se, nás, se k nám přidají v této hlasovací, v této jednací místnosti. Hlasovat začneme v 10 hodin. Takže zítra naše schůze začíná v 9 hodin. Budeme hlasovat společně s členy výboru pro kulturu. No a pak eh, zůstáváme ve stejném jednacím sále. Pardon, v 9 hodin se bude hlasovat a v 10 hodin pak bude hlasování naše. Pan kolega Rubich. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, velmi poděkovat panu předsedovi Buskovi, že umožnil dodržení časového plánu STOA Map Pairing Scheme a také chci zdůraznit, že dnes budeme mít ve výboru vědce, kteří budou sledovat eh, naše jednání, budou nás provázet. Včera jsme měli zahájení, máme tam eh, specialistu pro telekomunikace a také vědkyni pro zabezpečení potravin. Je to program vlastně setkávání evropských poslanců s vědci a pak ta výměna se také obrátí. To se velmi osvědčilo, za to velmi děkuji. Come to our committee meeting. No, děkuji. A nevím teď přesně, úplně v jaké části místnosti sedíte. Můžete prosím zvednout ruku, děkuji. Takže děkuji také vám za to, že, jste, že se dnes účastníte naší schůze výboru a děkuji vám také za všechny vaše aktivity ve výboru STOA, za vaše návrhy. Včera to byl opravdu den plný aktivity, ten pořad byl nabitý. A také děkuji i panu kolegu Paulu Rubikovi, který je předseden, předsedou stoje a který tedy všechny tyto aktivity organizoval. 21. v pondělí ve Štrasburku se bude konat eh, spí, s, společná schůze Agri Envy Agri a týká se vlastně provádění nové lesnické strategie. Eh, a bude to večer od 7 hodin do půl deváté. Je to tedy ve Štrasburku 21. listopadu v pondělí. Ještě jednou opakuji, bude se konat od sedmi večer do půl deváté večer. Je to společná schůze výboru Agri, Envy, ITRE a budeme hovořit o nové evropské lesnické strategie, strategie pro lesnictví. No a teď už se dostáváme k našemu workshopu, který se týká tzv. energetické chudoby. Já bych chtěl srdečně přivítat všechny účastníky dnešního slyšení o energetické chudobě. Energetická chudoba se zcela jistě stává narůstajícím eh, problémem v Evropě, podle odhadu, které máme k dispozici, tak je to tak, že energetickou chudobou je ohroženo něco mezi 50 a 125 miliony lidí. Já sám, eh, to číslo je úplně neuvěřitelné a všichni tito lidé tady jsou ohroženi tímto fenoménem. Jaké jsou příčiny? Těch je několik. Mohou to být eh, nízký příjem domácností, vysoké ceny energií, také špatná energetická účinnost eh, obydlí. Nicméně mm, v podstatě takovou tou, tou hlavní, eh, tím, tím hlavním jevem je tedy to, že ty domácnosti, že ti lidé nejsou schopni splácet své účty za elektřinu a za vytápění, protože na to nemají dost peněz. Očekávalo se, nebo se očekává, že eh, ten přechod k nízkouhlíkové ekonomice naopak ještě vlastně zhorší ten problém, protože tam budou určité náklady navíc během toho přechodného období. Výbor ITRE se eh, vždy věnuje tomuto problému v naší práci. My to také máme ve své odpovědnosti. A já bych vám chtěla připomenout, že třeba v roce 2015 jsme připravili usnesení eh, směrem k Evropské energetické unii, kde parlament žádal komisi, aby připravila sdělení právě o energetické chudobě. E, to sdělení by mělo obsahovat definici energetické chudoby a také ukazatele. A také to bude ještě doprovázeno akčním plánem, jak s energetickou chudobou bojovat. No a posledním bodem, který chci říct, je, že nyní očekáváme návrhy komise. Zajímají nás navrhovaná řešení těchto problémů. Máme zde směrnici o energetické účinnosti, máme zde energe- směrnici o, energetickém, eh, o energetické náročnosti budov a také je zde revize eh, směrnice o eh, trhu s elektrickou s elektřinou. A toto všechno by tedy měla Evropská komise navrhnout. V tomto kontextu jsme také zorganizovali právě dnešní workshop. Přizvali jsme odborníky, kteří se na tento jev podívají z akademického pohledu. Představují také výsledky dvou odborných eh, výzkumných studií, které zadal právě náš výbor ITRE. No a teď už eh, se podívám na konkrétní body. Chtěl bych ještě říci, že veškeré prezentace najdete na naší webové stránce výboru ITRE a také po semináři bude na parlamentní straně na parlamentní webové stránce k dispozici taková sumární zpráva. Chtěl bych ještě říci, že každý mluvčí má k dispozici zhruba 15 minut. Požádám vás, abyste dodrželi eh, časový limit. Prvním eh, naším hostem je paní eh, Saška Petrová, která se specializuje na antropogeografii na Manchesterské univerzitě. Paní doktorka Petrová se zaměří na téma eh, energetická chudoba v Evropské unii z akademické perspektivy. Myslím si, že paní eh, Saška Petrová je opravdu eh, vynikající odbornicí pro dnešní téma, protože Jednak působí eh, jako vyučující na eh, vysoké škole v Manchesteru, také se zabývá právě environmentálním řízením, rovněž je eh, rešerší nebo výzkumným koordinátorem ehm, spolupracovníků pro odolnost měst v rámci městského ehm, institutu pro Manchester. Týká se to nejenom města Manchesteru, ale celého regionu Manchesteru a vlastně oni zkoumají jaký dopad má na místní obyvatele přechod k nízkouhlíkové ekonomice a zajímá se právě i o téma energetické chudoby a mm, tzv. zranitelných nebo zranitelnosti spotřebitelů, zranitelných skupin obyvatel. Děkuji za tento úvod. Pane předsedo, děkuji, dobrý den. Já jsem velice ráda, že zde mohu být na dnešním slyšení. Já jsem velice ráda, že jste mě přizvali že se mohu účastnit tohoto semináře. Tento seminář znovu ukazuje, že energetická chudoba eh, si eh, získává stále větší pozornost v celé Evropské unii. Evropská, eh, pardon, energetická chudoba se nyní dostala vlastně do slovníku Evropské unie a je už také pevně zakotvena i ve třetím energetickém balíčku a také i v novém evropském eh, rámci pro energetiku. Ve své prezentaci se dnes budu zabývat vědeckými důkazy toho, jak to vypadá s energetickou chudobou v Evropě. Na začátek své prezentace bych vám chtěla pouze říci, že energetická chudoba je něco, co bylo, um, čemu se vlastně, to byl pojem, který byl vykládán různě, různým způsobem, zda to je tedy pouze palivová chudoba, nebo to, že lidé nejsou schopni splácet své účty, nebo určitá nejistota. Um, takže to všechno se používalo pro, pro popis této situace. Nicméně klíčová práce přišla ze Spojeného království, byla to paní Brenda Boardman, která zveřejnila a popsala tedy své, ty, tento problém velice eh, vyčerpávajícím způsobem. Říká, že to je neschopnost domácností dopřát si eh, vytápění domácnosti a také dostatečné služby. A je to tak, že vlastně ta domácnost by musela vynakládat na tyto náklady více než 10 svých příjmů. Z poslední doby je zde také přeskum, který provádí pan ekonom John Hills a tam také pečlivě vysvětluje všechny dopady této definice, veškeré implikace této dopady. On také navrhl novou definici, je to tedy v, e, je to tedy vlastně definice, která e, říká, že tam jsou tedy, mm, kde vlastně dává e, průřez nebo mm, poměr příjmu a nákladů paní Harriet Komper, eh, paní Buzarovský, Chiriero, Neil Simcock a další, mý kolegové. Společně jsme se rovněž snažili najít globální definici energetické chudoby. A pro naši práci se jedná nejenom o snahu popsat stávající situaci eh, domácností, které můžeme popsat jako energeticky chudé, ale snažili jsme se také určit různá rizika nebo příčiny, Um, které mohou ohrozit určitou domácnost energetickou chudobou, nebo jsme se také snažili najít určité okolnosti, eh, díky nimž právě se může taková domácnost vymanit z energetické chudoby. Takže pro nás to není něco statického. Energetická chudoba je něco, co vás může ohrozit a eh, eh, domácnost se vlastně může do té situace dostat, ale zároveň se z ní může i vymanit. Je to určitá situace, která kombinuje různá, eh, pardon, my jsme se tedy snažili najít i kombinaci různých, většinou to bývá kombinace rizik, eh, kdy se ta domácnost dostává do situace, kdy se nemůže dovolit eh, vlastně takové mm, energetické služby, které by byly jaksi sociálně mm, důstojné. Existuje také mnoho odborníků, kteří byli pro a kteří byli proti společné definici energetické chudoby na úrovni EU. Například Kevin Thompson a další kolegové zdůrazňují, že společná definice energetické chudoby pro celou Evropskou unii by mohla eh, zvýšit eh, vizibilitu tohoto problému v Evropě i z té politické úrovně, ale že zároveň by mohla také vyřešit i určitá terminologická, mm, určitá terminologická nejasnosti, protože jak už jsem říkala, tak ten pojem energetická chudoba se občas chápe různým způsobem. Navíc dnes vidíme, že to může také přinést různé synergie pro politické koncepce, protože se propojí různá odvětví sociální politiky, průmysl, ehm, politiky zdravotnictví a pak samozřejmě přímo energetická politika, což je tedy třeba trh s elektřinou, se zemním plynem a tak dále. Ostatní eh, kolegové, nebo někteří zase další kolegové, jsou eh, proti této společné definici, protože podle jejich názoru je to tak, že společná definice Eh, nebo že, pardon, že tedy konkrétní definice vyplývá z konkrétní geografické situace, jsou tam konkrétní eko, ekonomi, um, socioekonomické faktory, také různé um, okolnosti v konkrétním regionu a eh, že tedy tato situace je různá eh, v jednotlivých částech Evropské unie. Pokud chceme pochopit, jaké jsou klíčové příčiny energetické chudoby, tak se můžeme podívat, že v posledních letech se tomu hodně akademiků věnovalo. Většinou to bylo tak, že se uváděly tři takové klíčové faktory. Ceny energií, také snižující se příjmy domácností a také domy, které jsou nedostatečně E, energeticky účinné. Takže pokud si vzpomínáte, i já jsem tento takový tradiční trojuhelník uváděla na začátku své prezentace, takže to vlastně bylo dříve takové tradiční vysvětlení. Nicméně ta situace z nedávné doby se říká, že tedy <clears throat> dnes se hodně zdůrazňuje právě otázka energetické účinnosti a její nedostatečnost. E, týká se o to, že třeba eh, vlastně některé ty eh, domy, některá ta obydlí jsou vlhká, je tam plíseň a eh, je také důležité si uvědomit, že je to vlastně průsečník příjmů, cen a také energetické účinnosti. Jedná se vlastně o určitou materiální deprivaci a je to vlastně něco, co zachází ještě za nedostatečný příjem. Takže mm, poslední době se domníváme, že spíše se jedná o takovou, vlastně, že to příčinou je taková celková materiální deprivace, než pouze nízký přízkum, eh, příjem. Pak tam jsou třeba skupiny, jako jsou lidé se zdravotním postižením, starší lidé, rodiny s více dětmi. To jsou všechno skupiny, které jsou také více ohrožené touto energetickou chudobou. Pak zde máme určité domy, které mají flexibilní eh, možnosti vytápění a dalších energetických, eh, které vlastně mohou třeba přejít eh, k jiným systémům, ale to vlastně, pokud tam není tato flexibilita, tak to naopak snižuje tu, zhoršuje tu situaci. Hmm, pak je tam také ještě otázka eh, celkového stavu by, bytového ehm, bytu a také je tam i problém s tím, eh, pokud je ten dům ve vašem vlastnictví, anebo pokud jsou tam pouze nájemci, tam je vlastně konflikt mezi tím, eh, mezi tím stavem pro najímatel a nájemce. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou společnou definici toho, co je energetická chudoba, tak je velice obtížné kvantifikovat rozsah tohoto jevu. Velice často je to tak, že akademičtí pracovníci využívají údaje z Eurostatu, je tam, kde je speciální statistika Evropské unie o <clears throat> příjmu a životních podmínkách, takzvaná definice SILK, a pak je tam ještě speciální průzkum ehm, rozpočtu domácností. V těchto ehm, Záleží na tom, jaké proměny si e, příslušní badatelé vybrali a podle toho také tedy vypadají výsledky. Takže někdo uvádí, že je to zhruba 52 milionů domácností a někdo zase naopak říká, že vlastně to číslo je až 160 e, milionů domácností v Evropské unii. Ten, e, ta, ta průrva je velice dobře známá v odborné literatuře. Ukazuje se, že energetická chudoba je sice všude v Evropské unii, ale zejména na východu, ve východních a jižních evropských zemích je ta energetická chudoba velice silná. Vidíte vlastně na té mapě jednotlivé oblasti podle odstínu červené barvy, jak jsou zasaženy, čím je ta barva tmavší, tím je to tedy silnější. Ukazuje se, že nejhorší situace je v Bulharsku, na Kypru a v Rumunsku. Příčiny jsou různé um, hodně akademiků zdůrazňovalo, že eh, například ta zvýšená energetická chudoba v postsocialistických zemích může být spojena s vysokými cenami energetiky, které byly způsobeny liberalizací energetických trhů. Stefan Buzarovský a teda do Herrero, mý kolegové, ukázali, že ceny energetiky se například v Polsku zvýšily o 33%, o 22% v České republice a o 69% v Maďarsku, a to všechno vlastně mezi roky 2006 a 2011. Úroveň eh, energetické chudoby je také velká v jižních evropských zemích, a to zejména kvůli tomu, že tam chybí dostatečné systémy vytápění a, nedostat, a ty domy neodpoví, nej, nejsou dostatečně um, zateplené nebo nej, Dále na věžních eh, teplých zemích se navíc musí ještě ty domy kromě vytápění i v horkých letních dnech eh, ochlazovat, musí se tam používat eh, chlazení. Jedna třetina lidí ze zemí, které jsou u středozemního moře, vlastně není schopná udržet ve svých příbytcích dostatečně, eh, dostatečně chladnou teplotu v létě. Navíc v Řecku jsou tady teď je ten režim úsporných opatření, což také velice zhoršilo ještě tu energetickou chodobu v Řecku. Také zde máme ještě je v energetického přechodu, už na to trošku narážel pan Jiří, Jiří Buzek. Tento tzv. energetický přechod se, e, pro ten je typická dekarbonizace energetických systémů, ale tento proces může mít velký dopad zejména na nízkopříjmové domácnosti, zejména eh, pokud tam, pokud musí třeba invest, pokud třeba chtějí investovat do nějakých solárních panelů a tak dále, protože vlastně pokud ty všechny náklady musí disproporčním způsobem nést ten konečný zákazník ve svých fakturách, tak to vlastně na ně nepřiměřeně dopadá. Eh, dále. Eh, ceny například zemního plynu a dalšího vlastně mají menší dopad než eh, tyto jevy. Existuje taky eh, několik studií, které ukazují tento mm, jev nebo tento eh, Mnoho akademiků nicméně podporuje argument, že všeobecné podpory nebo dotace na tuto věc nejsou dostatečným nástrojem, protože vysokopříjmové domácnosti samozřejmě většinou spotřebovávají více energii než ty chudší domácnosti a z toho důvodu eh, různé takové sociální eh, podpory by byly eh, účinnější. Také by bylo lepší podporovat třeba veřejnou hromadnou dopravu a také systematicky renovovat celý bytový fond. Také se ukazuje, že um, přechod by mohl být spravedlivější, pokud by byl třeba financován s um, ehm, při, daně z příjmu, než pokud, vlastně se to, pokud se má vlastně všechny tyto náklady odrážet ve fakturách za elektřinu pro spotřebitele. Um, myslím si, že už jsem řekla vše, co jsem chtěla. Na konci ehm, ten poslední snímek ještě obsahuje podrobná doporučení. Nakonec mi ještě dovolte říct, že jsem si připravila seznam další odborné literatury. Pokud vás zajímají podrobnosti a chcete získat další informace na to téma, tak eh, naleznete doporučenou literaturu na dalším snímku. A ještě bych chtěla říci, že máme speciální projekt, který se týká energetické chudoby v některých nejza, nejpostiženějších zemích. Je to Maďarsko, Česká republika a Polsko. Spolupracujeme, pardon, zabýváme se třemi městy a spolupracujeme se stovkami domácností, také provádíme vlastní šetření, vlastní výzkum. Hmm. Děkuji za pozornost. Děkujeme za vaši prezentaci. Bylo to nesmírně zajímavé. A naším dalším řečníkem je pan Benjamin Greiner, výzkumník z Ekoinstitutu v Berlíně. Pan Benjamin Greiner je politolog se zaměřením na udržitelný rozvoj. To je jeho hlavní sféra zájmu. Je odborníkem v oblasti politiky a ekonomiky klimatických změn, zaměřuje se na adaptaci, mezinárodní rozvoj a technologický přechod, což je téma, kterého už se dotkla paní Saska Petrova. Na Ekoinstitutu v Berlíně působí od roku 2014 pracuje na otázkách designu, posouzení, monitorování a vyhodnocení politik zaměřených na snižování emisí, a to na spolkové, německé a také evropské úrovni. Máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí hovořit na půdě Evropského parlamentu. Chci poděkovat organizátorům, že mě pozvali. Představím vám malou studii, kterou jsme realizovali loni. Zadal výbor ITRE. Naše studie se věnuje situaci energetické chudoby v několika členských státech EU, zabýváme se strategiemi proti této chudobě a posuzujeme historii a také problémy, které v této oblasti existují. Takže toto bylo téma a jak jsme postupovali? Provedli jsme průzkumnou studii, snažili jsme se shromáždit údaje, které mohou být relevantní pro energetickou chudobu a hledali jsme určité vzorce, co funguje, co ne. Nechtěli jsme testovat hypotézy, ale spíše podchytit ten obrázek v Evropě. Shromažďovali jsme tedy veřejně dostupné údaje, zprávy z členských států o veřejných politikách a také jsme vedli rozhovory s osobnostmi, které provádějí takovýto výzkum ve členských státech. Energetická chudoba, to je celoevropský problém, jak řekla doktorka Petrova. Nebudu zacházet do detailů, ale jak vidíte, ten problém existuje v mnoha členských státech, neomezuje se na chudší nebo bohatší členské státy, není to jenom jich nebo jenom sever, Řecko, Španělsko jsou také zasaženy, takže je to prakticky celoevropský problém. Nemohli jsme zacházet do detailů u všech členských států, takže jsme vybrali několik případů zeměpisně rozlišných sever a jih. Potom také jsme zahrnuli bohatší a chudší členské státy. Máme členské státy eh, z EU 15 a některé, které se přidaly v roce 2004. Jaké jsou naše obecné výsledky? Obecně ceny ve všech členských státech narůstají a to může být problém pro vznik energetické chudoby také v budoucnu. Je to volně navázáno na makroekonomické ukazatele. Jak jsem řekl, nejde jenom o chudé členské státy a také je to problém ve většině členských států, kde se o, nich, kde se o něm diskutuje. Je to tedy téma, které je řešeno často jsou tu různé politiky, různý přístup v různých členských státech. A teď k zemím, na které jsme se zaměřili podrobněji. Začnu Irskem. Irsko je západní členský stát, má celkem vysoký příjem, ale přesto patří k zemím v Evropě nejvíce zasaženým energetickou chudobou. Máme tu 20% míru energetické chudoby. Jsou to lidé, kteří vydávají více než 10% příjmu na energetiky a v, daném, v dané skupině domácností je vysoký, vysoké procento domá, e, domácností zasaženo. Vytápě, e, měříme vytápění, které je potřeba a počet dní, kdy je potřeba vytápět. Je tu dvojí přístup v politikách. Jsou tu politiky vylepšující domácnosti, budovy, snaží se snížit jejich energetickou náročnost a pak tu máme financování energetických nákladů. Takže eh, tyto dva přístupy také máme eh, příspěvky na palivo, to je sezónní, a také určité ne, neortodoxní opatření, nereg, neregulovaný trh s ropou. Mnoho lidí využívá ropné produkty při vytápění je tedy možné nakupovat tyto produkty v větším objemu, ušetřit takto a také je možné přesunout finance na zimu, kdy se platí za topení více. Dále jsme se zaměřili na Francii. Má výdajovou definici energetických, energetické chudoby. Energie je definována jako základní právo ve Francii a z toho vyplývají zvláštní politiky. Například eh, síťové společnosti a e, energetické společnosti nemohou odříznout lidi od energie, i když si nedokážou dovolit e, platit faktury, protože je to základní právo. Asi 3,5 milionu domácností ve Francii je dotčeno tímto problémem. Francie má sociální tarify a to pro elektřinu a plyn. Máme také režim lépe bydlet, aby je. Je to systém zlepšování domů, a ukázalo se to jako velmi účinné pro postižené domácnosti. Ale pouze se to dotýká menšiny domácností. Od roku 2013 bylo renovováno 50 tisíc domácností, ovšem z 3,5 milionu. A to už je jiné téma. Teď Bulharsko. Jak řekla doktorka Petrova, došlo k prudkému nárůstu cen Bulharsko patří k nejchudším členským státům EU, mají zastaralý bytový fond a 50 obyvatel je ohroženo obecnou chudobou a mno, mnozí z nich jsou ovlivněni také energetickou chudobou, vedou k tomu, vyplývají z toho zdravotní problémy, předčasné umrtí a tak dále. To je velký problém pro Bulharsko. Pak je tu problém zdrojů. Máme tu sociální politiku, která se zaměřuje na vytápění, ale vypočítává se to na vytápění jedné místnosti v zimě. Takže jde o naprosté minimum. A pak opatření na zlepšování budov, které ovšem nejsou navázány na energetickou chudobu. A konečně Spojené království ve Spojeném království se už diskutuje o energetické chudobě od 80. let. Zajímavé je, e, že se odklánějí od e, komplikované metodiky, která se zaměřuje nejen na náklady, ale na model hypotetických energetických nákladů při zohlednění bytového fondu a potřeby vytápění. Tato metodika obchází problém, že lidé šetří na vytápění a pak platí méně, ale je jim zima. Spojené království neposkytuje pouze dotace, ale také jde o regionální orgány Wales, Skotsko a tak dále, které řeší tento problém. Energetické podniky musí podporovat eh, zlepšování budov. Máme tu také sociální sazby. Existuje tu dobrá historie eh, přenášení těchto pravomocí na místní a regionální orgány, takže také do budoucna můžeme očekávat implementaci u místních a regionálních orgánů. Jaká je historie těchto politik? Máme tu vlastně trojí přístup posuzování sociálních politik. Za prvé zaměření na lidi trpící chudobou a nastavení odpovídajících politik. Druhý krok patří k implementaci, to znamená identifikace a, a zajištění, aby ty osoby byly způsobilé pro sociální tarify a implementace, kdy si klademe otázku, jestli ta politika má účinek, jestli zlepšujeme jejich situaci. Jaké jsou výzvy v těchto třech krocích? Nejprve zacílení. Jde o to, jak definujeme energetickou politiku. To má svá pro a proti. Výdajový přístup je jednoduchý. Ptáme se, kolik ti lidé vydávají na energie. Pokud je to více než 10%, trpí energetickou chudobou. Jak jsem řekl, nezohledňuje to průřezová opatření. Pokud eh, to není situace jako ve Španělsku nebo ve Spojeném království, kde lidé raději topí méně, aby platili méně abychom to vyřešili, máme problém nízkých příjmů a vysokých nákladů, ten je mnohem propracovanější a přesnější, ale negativum je, že tento přístup vyžaduje mnoho údajů. Je tedy velmi náročný. Je tu velká poptávka po údajích také o bytovém fondu a tak dále. A i když třeba ve Spojeném království vláda vydává hodně energie na shromažďování údajů, přesto to nestačí. A poslední přístup, nemáme definici energetické chudoby, ale zahrneme energetiku do sociální politiky. Například v Německu, dostává, pokud dostáváte podporu, patří tam také příspěvek na energii, ale nevztahuje se to už k nějaké konkrétní definici, zda trpíte energetickou chudobou nebo ne. Takže tolik k nastavení politik. Teď nízký příjem neznamená nutně energetickou chudobu ani neefektivní budovy neznamenají nutně energetickou chudobu. Takže jde o ty, kterých se týkají oba problémy. Ten průnik obou množin. Jde tedy o správné zaměření a k tomu je potřeba mnoho zdrojů, abychom to správně definovali. Podívejme se na identifikaci, tedy jak najít ty, kdo trpí energetickou chudobou. Eh, Brenda Bockman, kterou zmínila doktorka Petrová, odhadla, že ve Spojeném království méně než čtvrtina financí alokovaných pro osoby s energetickou chudobou se dostane k lidem, kteří skutečně trpí energetickou chudobou. Takže je problém dostat ty finance k lidem, kteří opravdu potřebují. Je to důsledek nedostatku podrobných údajů, jejich získávání a samozřejmě ucházet se o příspěvky, o podporu nese své stigma. A je to dokonce problém i u těch, kteří pravidelně pobírají příspěvky. Zdráhají se ucházet se o energetické příspěvky a podporu. Ale máme tu i dobrou zkušenost tím, že se to přeneslo na místní a regionální orgány nebo na danou čtvrť či sousedství, zejména ve Francii. Tak to bylo možná lépe odhalit ty, kdo trpí energetickou chudobu, protože jsou blíže k těm lidem a znají je lépe. Ve Francii to například bylo velmi efektivní. Důsledky těchto problémů se ukazují v této matici. Je to částečně subjektivní posouzení, upřímně řečeno, protože byla to průzkumná studie, ale jak vidíte, mým hlavním argumentem je, že tu máme hodně té zelené, kde tedy energetická politika je součástí sociálních politik, má velkou prioritu, ale pak směrem dolů té zelené ubývá. Takže definujeme politiky, které se snaží pomoci lidem, ale jsou čím dál méně efektivní. Ta spodní část tabulky je tmavá, to znamená, že pomáháme lidem platit účty za elektřinu a za energie, ale mnoho zemí se potýká s tím hlavním problémem nízký příjem a neefektivní budovy. A pomoc tady v této oblasti si vyžádá velké částky. Myslím, že ta čísla jsou v miliardách. Nemám to teď v hlavě. Odhadla to paní Bodman pro Spojené království. Je to skutečně velmi nákladné. 300 milionů euro eh, vydala Francie na systém lepšího bydlení a bydlení. A to se pouze dotklo několika málo domácností ovlivněných energetickou chudobou. Takže se podívejme na ta pro a proti jednotlivých politik. Máme tu sociální sazby za elektřinu a energie. To bylo úspěšné v Řecku a Španělsku, Pomohlo to postiženým lidem, ale nemůže to vyřešit hlavní příčiny. Jelikož v Řecku bylo mnoho postižených tímto problémem, byl to velký finanční tlak na poskytovatel energií, protože byli nuceni poskytnout sociální tarify, ale pak sami měli finanční problémy a dostali se do dluhů. Je to makroekonomický problém, o kterém musíme uvažovat. Druhý typ politik podpora renovace budov, hlavně ve Francii a Spojeném království. Je to dobré opatření, protože řeší hlavní příčiny energetické chudoby. Připomínám režim Abidemie ve Francii, došlo k renovaci budov. Z těchto lidí 8% řeklo, že jejich náklady na energii se velmi snížily, jejich situace se zlepšila, už jim není v zimě zima, zlepšily se celkové výsledky, ale je to opravdu velmi nákladné a jejich a alokace těchto financí také není jednoduchá. Třeba Bulharsko se snaží alokovat finance na základní dávky, takže pochopíme, že problém existuje i v této oblasti. Další problém je, že energetická náročnost budov nerovná se energetická chudoba. Takže z pohledu klimatu je lepší využívat méně energie na vytápění, ale má to i druhou stránku. Když mluvíme o energetickou chudobu, o, ne, o energetické chudobě, mnozí lidé v nekvalitních domech si dovolí platit účty, protože topí méně. A konečně situace je například Itálie a Bulharska a zmínil jsem také Německo. Je tu nízká administrativní zátěž, jde vlastně o sociální politiku, o dávky na energii, ale neřeší to problém a také se tu neřeší hlavní příčiny problému. Takže vše to má pro a proti. Je to určitý kompromis. Pokud máte tolik lidí zasažených energetickou chudobou jako v Bulharsku, tak zacílení přestává, přestává mít smysl. Mnoho lidí je zasaženo energetickou chudobou. Takže ta situace je tam jiná. Alokace se řídí jinou logikou. Výzvou je dostupnost údajů, identifikace domácností, kteři, které trpí touto chudobou, získání financí a implementace dlouhodobých řešení. A teď se dostávám k závěru. Vím, že mi utíká čas. Takže jak to můžeme řešit na úrovni EU? Je to užitečné, protože ten problém je velmi rozmanitý. Nejprve jde o schromažďování údajů o bytovém fondu je potřeba zlepšit tento přístup. Dále je třeba posílit stávající kanály jako energetické forum občanů. Dále minimální evropské normy. Politika to samozřejmě napadá. V Německu se teď hovoří o krizi byto, dostupnosti bytů. A konečně je potřeba dodržet subsidiaritu. Komise ostatně ve svém energetickém balíčku uvedla, že energetická politika je v rukou členských států. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi o tomto tématu. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. A máme zde třetího panelistu, pana Sirča Ukarteho, eh, který je eh, manažerem a konzultantem a má více než 25 leté zkušenosti v oblasti energetiky, boje proti klimatickým změnám a také v oblasti udržitelných eh, politik a strategií. Radí eh, celé řadě jak soukromých, tak eh, veřejných klientů v Evropě a na jiných kontinentech. Má bohaté zkušenosti v oblasti energetické účinnosti, strategií pro nízkouhlíkovou ekonomii v průmyslu, reformy elektrického sektoru a rovněž eh, udržitelného rozvoje a nezávislosti, energetické nezávislosti. Můžeme tedy říci, že na tomto základě prostřednictvím eh, nových eh, designů budov lze bojovat proti energetické chudobě. Děkuji mnohokrát za úvod, pane předsedo, přeji vám hezké dopoledne. Jsem velice rád, že mohu výsledky naší studie představit zde ve výboru. Jde o studii, která vychází ze studie, kterou provedli mý kolegové, kteří se zabývali přehledem sociálních politik v Evropě. Tato studie se také opírá o znalosti a výzkum, které prováděli významní evropští vědci, jako například paní doktorka Petrová a další vědci, a vychází tedy z definicí energetické chudoby a jejího nebezpečí. Již eh, víme, jaká rizika s energetickou chudobou souvisejí a víme přibližně, jaký počet lidí eh, trpí touto chudobou. Víme, že mezi ty hlavní příčiny nepatří nutně pouze výše příjmu, ale také objem energie, který daná domácnost používá, protože pokud používá energii efektivním způsobem, tak ji spotřebuje více než jiné domácnosti některé domácnosti pokud tedy potom mají nízký příjem, tak nebudou schopny, protože té energie již tak jako tak spotřebovávají hodně, zaplatit účet. Objem spotřebované energie je tedy velice důležitou proměnou v té rovnici. A my musíme rovněž řešit energetickou účinnost tak, abychom snížili ty částky, které musí domácnosti za energii zaplatit, spíše nechat bychom se soustředili pouze na ty sociální politiky a dávali těm chudým rodinám nějaké paušální podpory. Jaké jsou eh, dopady zvyšování energetické účinnosti v chudých domácnostech? V první řadě je to environmentální dopad, globální dopad, pomáháme tím celé planetě, ale pro tyto lidi to, co je skutečně nejdůležitější, to je ten sociální a hospodářský dopad. Vedle toho, že snížíme emise, můžeme rovněž těmto lidem pomoci zkvalitnit jejich zdraví, což potom také znamená, že se sníží náklady na zdravotnictví ze státních rozpočtů, rovněž tím přispějeme k vytvoření více pracovních příležitostí, tito lidé se stávají více konkurenceschopní, především to platí pro děti. A těch eh, sociálních přínosů, které sebou nese energetická účinnost, je skutečně mnoho. Takže vedle toho, že někdo zaplatí či nezaplatí účet, což by, dejme tomu, vyřešila ta sociální politika, je zde i celá řada dalších plusů, dalších přínosů které jsou jaksi cené sami o sobě. Potom si můžeme položit otázku, co tedy brání energetické účinnosti. Pokud je to vlastně věc zdravého rozumu, že bychom se měli chovat energeticky účinně, tak z jakého důvodu zde máme tolik energeticky neúčinných domácností? Ty hlavní překážky jsou především v oblasti informací Prostě mnoho lidí nemá dostatek informací nebo nevědí, jak mají eh, spořit energii. Nebo ty informace, které ti lidé mají, eh, nejsou jaksi určeny k tomu, aby pokryly ty specifické eh, případy, ve kterých se těchto domácnosti, tyto domácnosti nacházejí. Často se kombinují nízké příjmy a nízké znalosti, což potom tu situaci zhoršuje, ale samozřejmě, že to nemůžeme zobecňovat, protože někdy i lidé, kteří jsou velice vzdělaní, nejsou schopni ty účty platit, protože prostě nemají dobře izolovaný dům. Druhou takovouto překážkou je eh, nízká eh, přístupnost eh, kapitálu. Protože spousta lidí ví, jak energeticky zefektivnit své domácnosti, ale nevědí, jak správně investovat. Byť vědí, že v dlouhodobém či střednědobém horizontu by peníze ušetřili, tak oni prostě nemají ten počáteční kapitál, banka jim nepůjčí, takže nemohou jaksi eh, nic eh, s tím dělat. A třetí takovouto Eh, překážkou jsou ty takzvané split incentives barrier, že není jasné, kdo má zaplatit eh, za zlepšení energetické účinnosti, zda to má být pronajímatel nebo nájemce, když není jasné, kdo vlastně z toho v budoucnosti bude těžit, kdo z toho bude mít přínos ten eh, pronajímatel eh, třeba řekne, já ten dům zaizoluji, ale zvýším vám nájem, anebo zase ten eh, nájemce řekne, já to nebudu izolovat, když te potom nebudu bydlet a tak dále. Pokud, pokud se podíváme na existující politiky, které by nějakým způsobem odstraňovaly ty překážky, o kterých jsem hovořil, tak ty politiky můžeme rozdělit do tří oblastí. Jednak obecné politiky na podporu energetické účinnosti, specifické, které jsou namířeny na nízkopříjmové společnosti a potom ty sociální politiky, které již velice dobře popsali kolegové předřečníci. Ty sociální politiky v podstatě velice rychle přispějí eh, k odstranění nebo omezení rizik energetické chudoby. Pokud jde o ty obecné politiky, ty také obecně řeší problematiku energetické účinnosti, bohužel se ale velice často nedostávají právě k těm nejchudším domácnostem. A v podstatě pouze ty specifické politiky, které jsou namířeny přímo na ty nízkopříjmové společ- domácnosti, vedou ke kýženým důsledkům. Nicméně bohužel eh, tato skupina politických strategií je v podstatě v Evropě v menšině, nejsou příliš rozvinuté. Mám zde několik eh, odhadů. Mezi 50 eh, až 120 miliony lidí je tedy ohroženo energetickou chudobou, eh, což je až 55 milionů domácností. A ty programy, které uspěly v řešení tohoto problému, ty zatím investovaly průměrně 200 50 prostě, eh, až 5 eh, tisíc euro na domácnost. To jsou ale pouze hrubé odhady, neexistují žádné přesné údaje. A my bychom eh, v podstatě potřebovali až desetkrát více. Potřebovali bychom asi 55 miliard abychom zlepšili energetickou účinnost. Což by samozřejmě jak se znamenalo přiblížení se eh, cílům energetické unie. My jsme se dále soustředili na šest eh, bodů. Vydali jsme takových šest doporučení. Jaké je to první z nich? Doktorka Petrová hovořila o tom, že diskuse o energetické chudobě začala především ve Spojeném království teprve před několika dekádami a nyní se o ní hovoří v celé Evropě. Nicméně dosud nemáme k dispozici společnou definici na evropské úrovni a nemáme ani společnou definici zranitelných spotřebitelů na úrovni Evropské unie. Má to svá pro a proti. Určitě je lepší mít společnou definici. To ano. Nicméně ty reality jsou jaksi eh, v členských státech tak rozdílné, že v některých případech tedy eh, jak si členské státy mají svou vlastní definici, ty definice se mohou lišit, ale je dobré aby ta definice byla společná, protože poté mohou být přesnější také evropské směrnice. Mohou jaksi přesněji specifikovat ta řešení energetické chudoby. Směrnice o energetické účinnosti, která je nyní přepracovávána, a směrnice o energetické výkonnosti budov, ty by tedy jak si měly přinést novou definici. Potom je zde druhé doporučení vedle všech těch eh, sociálních dávek, o kterých jsme diskutovali, musíme řešit ten eh, problém energetické chudoby nízkopříjmových domácností, pokud chceme plnit cíle v oblasti klimatické politiky. Velká část emisí totiž eh, pochází právě z domácností. A pokud chceme dosáhnout těch klimatických cílů, tak všechny domácnosti, chudé, bohaté, nízkopříjmové, nenízkopříjmové, prostě všechny ty domácnosti musí v budoucnosti být energeticky účinné. Což znamená, že energeticky účinné musí být také ty chudé domácnosti. A to vede k tomu, že my ten problém musíme řešit nejen z toho úhlu sociálních politik, ale ze všech možných úhlů. Musíme to jaksi sloučit s tou evropskou klimatickou politikou. Ty směrnice, které jsou v současnosti přepracovávány, EED a EPBD, stanovují e, povinnost pro členské státy, aby jak si zprávy podávaly také o těch nízkopříjmových domácnostech a o těch překách, které v jejich zemích existují. E, směrnice EED by rovněž po členských státech měla žádat, aby měly stanovené určité dílčí cíle pro zranitelné skupiny, například právě pro chudé domácnosti. A ta směrnice EPBD by měla stanovit jakési minimální požadavky na energetickou účinnost budov. Další doporučení, třetí, se týká toho, že politiky v této oblasti by měly jak si již sami o sobě podporovat určité sociální eh, přínosy. Měli bychom tedy jasně říkat, že ta změna těch politik eh, se netýká pouze klimatu, ale že to přinese i řadu sociálních eh, přínosů. A také, že se tím eh, vyhneme určitým eh, efektům, které spočívají v tom, že lidé třeba pokud budou platit méně za energii, tak začnou jak si vynakládat více peněz na jiné věci. Máme zde tedy ty dvě zmiňované směrnice, pak zde máme i směrnici o označování, Labeling Directive, a ty by měly po členských státech eh, eh, požadovat eh, jaksi zdůraznění toho, že to bude mít pozitivní dopady například i na oblast vzdělávání. Čtvrté doporučení Politický rámec by měl integrovat opatření, která jak si, jsou namířena eh, na odstraňování překážek u těch nízkopříjmových domácností. Zde obě zmiňované směrnice tyto překážky zmiňují v preambulích a požadují po členských státech, aby k tomu přihlíželi ve svých strategiích to znamená například, aby byla omezeno, omezeno pro najímání budov, které jsou velice neefektivní. Máme zde například eh, příklad eh, z Utrechtu, kde renovovali eh, staré poválečné domy, které byly velice energeticky neúčinné a vytvořili tím eh, v podstatě takový podnikatelský model, který nyní funguje i na jiných místech. Směrnice by tedy eh, rovněž měla zahrnovat požadavky na komunikování těch přínosů pro investory. Páté doporučení. Volba nejlepšího mixu politik by měla být ponechána v první řadě na členských státech. Členské státy by ale v první řadě měly nejprve implementovat strukturální politiky. Neměly by to být nějaké dílčí, malé programy, ale mělo by to být strukturální, tak jak to je například ve Spojených státech amerických nebo na Novém Zélandu. My zde v Evropě již máme velice dobré e, příklady, například to zmiňované Abitemie, o kterém hovořil Benjamin. Dalším takovým příkladem jsou například eh, lepší energetické domy v Irsku, podobné programy existují i ve Skotsku a v Německu. V takovýchto programech vlastně eh, již eh, fungují ty politiky zacílené na nízkopříjmové domácnosti. Obsahují totiž informace, které jsou přizpůsobené těmto domácnostem a také provádějí audity domů, kde vlastně vám řeknou, co ve svém domě můžete zlepšit, plus usnadňují přístup k půjčkám, buď za nízký úrok, nebo je to dokonce bezúročné, ale umožňuje to těm nízkopříjmovým domácnostem, aby eh, provedli změny které jaksi eh, zlepší tu energetickou účinnost, což by nemělo spočívat pouze v tom, že si koupíte novou ledničku, ale například tím, že vlastně provedete izolaci toho domu. A už, už končím. Členské státy by měly využívat eh, infrastrukturální eh, fondy z mnoha dalších oblastí evropských politik. Zde mám především na mysli fond soudržnosti, EFSI, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. I prostředky z těchto fondů by měly být využívány na financování energetické účinnosti. Děkuji mnohokrát. Za... Velice děkuji za tento, tuto rozsáhlou prezentaci. Děkuji. A teď se dostáváme k diskusi. Máme možnost vyslechnout si otázky. A máme panely. Takže nejprve bych možná požádal koordinátory, případně jejich náhradníky, ale moc jich zde nevidím přítomných, takže nejprve paní Griffin za skupinu SAD, prosím. Děkuji za slovo, děkuji Jersi. Chtěla bych poděkovat za tyto prezentace. Já si myslím, že trošku přesvědčujete přesvědčené, když hovoříte k našemu výboru. Víte, že jsme odvedli mnoho práce v této oblasti, máme velice dobré výsledky, Ehm, máme se také zprávu, která se jmenuje New Deal pro spotřebitele, která se věnuje právě těmto věcem a právě i naše frakce SAD ehm, se tomu věnujeme. Já s kolegyní Soledad se tomu také věnujeme. Měli jsme také vlastně už první seminář, který jsem uspořádala, se věnoval tomuto tématu. Já jsem tedy eh, představuji zde severní oblast Anglie, konkrétně eh, tedy z Liverpool. A já, eh, říkám, že vlastně se nikdo nemá vybírat, zda si raději zatopí nebo zda se raději nají, že ten výběr, eh, že, že to nesmí být eh, jakási volba. A dochází také k tomu, že někteří lidé třeba zemřeli v létě, protože si nemohli dovolit klimatizaci. Takže opravdu by to neměla být nějaká volba, kterou musíte činit. Zda tedy raději si při, za, za, za, za raději ty peníze dáte za otop nebo za jídlo energeti, eh, opravdu ty, ta, souhlasím s tím, že ta energetika, energie musí být základním právem. Zatím se nám ještě nepodařilo toto, tohoto docílit, ale teď jsme slyšeli všechna ta doporučení třeba v té poslední prezentaci a to v podstatě Eh, schrnuje všechna tato doporučení. To znamená, eh, energetika, energie nemá být nějaká komodita, ale má to být základní sociální právo. Takže my bychom opravdu chtěli, aby zde byly třeba lepší podmínky pro možnost přijít k jinému poskytovateli, aby také spotřebitelé věděli, jaký je vlastně ten nej, eh, nej levnější tarif, aby se také vyřešily podmínky takového toho podobního prodeje s energetikou. Také chceme zlepšit energetickou účinnost. 3 miliony bytů by mohlo být ještě renovováno a mnoho lidí se může vymanit z té energetické chudoby. Také se často hovoří právě o tom, že ti nejchudší lidé hovoří právě bydlí v těch nejchudších, v těch nejhorších eh, bytech. Takže opravdu pak jste také hovořil o tom problému s těmi nájemci nebo s, tím, s těmi byty, které vlastně nejsou vlastněny. Otázkou je, jak tedy můžeme například eh, jakým způsobem podnítit eh, další aktéry, eh, místní aktéry nebo různé fondy a tak dále. Takže proto je to velice důležité. Eh, také jsme o tom hovořili v že Opravdu se jedná nejenom pouze o sociální, o sociální um, řešení. Také se to týká změny klimatu. Také se zde nyní rozhodnutí z, z, vlastně uh, mít zde novou observatoř pro tyto účely. V roce 2017 by měla být zřízena. My chceme, aby zde byly kvalitní údaje, jak už také jste říkali, ta data nejsou úplná. Také chceme společnou definici energetické chudoby, eh, abychom, mm, myslím si, že musíme mít tedy dobrou definici společnou, ale zatím ještě jsme ji nedosáhli. Takže zásadně říkáme, že komu komu si říkáme, že si musíme vysměňovat, vyměňovat osvědčené postupy. Pokud se podíváme třeba na situaci ve Skotsku, v Německu, eh, tak to můžeme třeba použít, aby se, to, aby se ty postupy používaly třeba v Rumunsku, v Bulharsku, eh, v Liverpoolu. Ehm, takže opravdu to je úkol komise číslo jedna, takže osvědčené postupy, pak tam musí být tedy kromě sociálních politik i ty ekonomické politické koncepce. Musíme zaručit, aby všechny členské státy eh, věděly tyto, znali tyto postupy. Já zastupuji ženy, které se úplně vždycky zhrozily, když jim přišlo vyúčtování za elektřinu. A já si myslím, Jerzy, opravdu, že v dnešní Evropě musíme zaručit, že žádné e, osoby, které jsou v té zranitelné kategorii, nebudou jednoho dne odříznuty od elektřiny. Ano, děkuji. Nyní za skupinu EKR, pan Henker. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že to tak možná úplně neplatí, že zde přesvědčujete přesvědčené, protože já třeba s vaším přístupem mám určitý problém. Zdá se mi, že stejní lidé, stejné skupiny, které jsou odpovědné za ty stále se zvyšující ceny energie, se vlastně vůbec eh, nezabývají tím, jaký dopad to má na chudé lidi. A myslím si, že je důležité, aby zde došlo k pochopení tohoto mm, vztahu, no, tohoto propojení. A dnes dopoledne jsem o tom nic takového neslyšel. Zároveň se také opravdu domnívám, že je politování hodné, že máme v Evropě domácnosti, které si nemohou dovolit platit za energie, ale zároveň je také špatné, a politování hodné, že v Evropě máme lidi, kteří si zkrátka nemohou zaplatit, nemají peníze na, na potraviny nebo na bydlení a máme tedy zavádět úplně na všechny tyto prvky důležité pro život nějaké speciální eh, subsy, nějaké speciální dotace nebo nějaké další. Já si myslím, že máme sociální politiky, to je správné, pak zde máme environmentální politiku, která se zase věnuje dalším věcem. Teď tady máme energetické politiky, ale teď vlastně vy navrhujete, abychom to všechno smíchali. Sociální um, pomoc, environmentální politiku a energetickou politiku. Já si myslím, že by výsledkem bylo taková dost zvláštní a drastická státní pomoc, takže musím říct, že já nejsem úplně přesvědčen, že tento způsob návrhu řešení problému je ten správný. Děkuji, nyní pan Klotrms za zelené. Děkuji za slovo, pane předsedo. První věc, kterou chci říci. Chudoba je chudoba. V Evropě máme obrovský problém špatně řešíme problémy, máme té úsporné politiky úsporných škrtů a miliony lidí, kteří předtím chudí nebyli, se dostávají do chudoby nebo se dostávají ještě do hlubší chudoby. Takže měli bychom se na to podívat ze širšího kontextu. Eh, zde se věnujeme konkrétně oblasti energetické chudoby. Já si myslím, že ta se dá rozdělit do dvou oblastí. Za prvé, konkrétní situace postsovětských eh, eh, satelitních zemí, eh, kde je tam vlastně je dostatečný bytový fond, plus ještě ty země byly zvyklé vlastně na nepřirozeně dotované ceny energetiky. A pak je tam třeba Dánsko nebo Německo na druhé straně. Takže já si myslím, že za prvé zcela jistě potřebujeme společnou definici, také musíme mít definici eh, vlastně, kde ta energetická chudoba je, nebo jak tedy vypadá. Dále, druhá myšlenka. Ehm, ta energeticky, musí to být dobře navržená energeticky učená politika, protože ta, ty přístupy, které zatím v Evropě máme, ty jsou spíše pro středně příjmové domácnosti nebo pro vysokopříjmové domácnosti. Jsou to domácnosti, které mají přístup k internetu a které mají dost peněz. Ehm, já souhlasím s tím, co říkal Sergio Kerty v posledním prezentaci. Otázkou je, jak získat přístup ke kapitálu a jak můžeme také rozšiřovat informace takovým způsobem, aby eh, se je dozvěděli i lidé, kteří třeba nemají vysokoškolské vzdělávání. Když si třeba přečtete, přečtete nějaký, nějakou podrobnou přihlášku nebo nějaký podrobný program eh, žádosti o nějakou dotaci, tak je to velice odborné. Já bych chtěl jeden velký program, který eh, se zve všechny nejlepší aktéry z Evropy, kteří navrhnou tak vlastně energeticky účinnou politiku pro nízkopříjmové domácnosti, a za druhé bych chtěl, aby se zde lépe využíval evropský rozpočet. Máme strukturální fondy, Junckerův investiční program, Evropský sociální fond, aby všechny tyto fondy se lépe využívaly v zemích východní Evropy, protože tyto země jsou z důvodu, které jsem vysvětlil, mají opravdu specifický problém, musí jaksi dohonit ty ostatní země. A myslím si, že by tedy možná Evropa měla v této věci ty, tyto, všechny tyto fondy, kterých jsem hovořil, by se měly více zaměřit, aby pomohly zemím východní Evropy eh, obnovit eh, svůj bytový fond, zejména tím, že tam tedy dodají ty finance. Včera komise k mé radosti představila nový plán o ekodesignu, kde se hovoří o energeticky účinných eh, elektrospotřebičích což je úplně nejlepší způsob, jak snížit eh, účty za elektřinu. A jsem velice rád, že i pan Juncker, i pan Timmermans konečně uznali, že právě ekodesign je něco, co s nám ušetří mezi, do roku 2030 se nám podaří ušetřit eh, díky takovým věcem, jako jsou třeba různé eh, přepínače nebo různé měřiče a mm, elektropřístroje pro vodu. Děkuji nyní kolega za GUE, děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat našim hostům. Je třeba konstatovat, že mnoho obyvatel trpí energetickou chudobou a nedokážou pokrýt své potřeby na elektřinu a vytápění. Pocházím z jižní části Evropy a v některých situacích spíše potřebujeme ochladit, než zahřát. Ale mám následující otázku. Co je to vlastně energie? Energetika je to základní lidská potřeba na každodenní bázi. Takže abychom tuto potřebu zajistili, je třeba zajistit také, aby každý jednotlivec měl přístup k dostatečné a levné energii. Já rozhodně nepodceňuji to, co bylo řečeno o potřebě podporovat zranitelné skupiny obyvatel, o tom, že je potřeba posílit energetickou účinnost, zlepšit tuto situaci, ale takto ta otázka nestojí. Pokud máte distribuční sítě, v rukou soukromé sféry, tak se nevyřeší problém energetické chudoby. Prvořada je zajistit, aby energetická infrastruktura a sítě byly veřejné, aby bylo možné reagovat na potřeby občanů. Když se podíváme na dnešní neoliberální politiky, politiku utahování opasků a tak dále, šetření, tak když někdo nedokáže pokrýt své naprosto elementární potřeby, to znamená obživa, bydlení, střecha nad hlavou, jak chcete, aby pokryl také své energetické potřeby? A pak nestačí jen pomáhat někomu v rámci sociálních politik. Zase nechci podceňovat sociální politiky ale lidé potřebují být v situaci, kdy budou mít přístup k levné energii. Uvedu dva jednoduché příklady z jižních zemí. V Řecku v důsledku krize se mnoho regionů dostalo do situace chudoby. Máme zdroje zemního plynu, ale mnoho domácností nemá možnost pořídit si takové vybavení, aby mohli mít plyn. Takže prvořadé je umožnit lidem, aby si mohli pořídit příslušné vybavení, aby se mohli napojit na tu distribuční síť. Další příklad se týká Kypru. Jde o systém speciálních měřičů. Domácnosti, které nemají finanční prostředky, nemají dostačující prostředky na to, aby si tyto měřiče mohly instalovat, dostávají podporu, aby si mohli instalovat fotovoltaická zařízení a dále existuje systém kompenzací, který jim sníží účty za energii. Samozřejmě v Evropské unii existují určité izolované oblasti. Oblasti, které nejsou propojeny na velké sítě dodávek energie. Jak jim tedy umožnit, aby měli přístup k levné energii? Podívejme se například Kypru nebo Malty. Jsme ostrované a dovážíme fosilní paliva. Nejsme navázáni na sítě. Je to celoevropský problém, nejen národní. Thank you very much, eh, děkuji. Nyní pan Kohlíček, místo předseda. Slovo. Eh, tady zelený kolega, který zrovna diskutuje eh, s panem předsedou, řekl půl pravdy a půl hlouposti říkal, že kultura neefektivnosti a levné energie v zemích bývalé východní Evropy způsobuje problémy. To je přece úplná pitomost. Ta energie byla levná všude. Ta byla levná v západní Německu, ve východní Německu, ve Francii, v Belgii. Ta byla levnější dokonce v Anglii, protože oni měli svoje zdroje. A jestliže budu porovnávat jaké jsou možnosti člověka, který má plat český nebo bulharský, průměrný plat. To znamená, to je jedna třetina lidí, kteří dosáhnou na průměrný plat v těchto zemích. A porovnám to s průměrným platem v Německu nebo ve Francii, tak je mi naprosto jasné, že stejné zařízení si většina těch lidí ve střední a východní Evropě prostě nemůže z finančních důvodů dovolit. A musím se smát tomu, že v Liverpoolu chudáci mají strašně horko, tak ať si zatáhnou rolety. Já jsem v Liverpoolu byl, vím, jak je to tam. To není Jižní Evropa. A Anglie zjistila, že existuje účinnost, energetická účinnost, teprve v momentě, kdy se ceny energie zvýšily. My jsme tam začali vyvážet obrovské množství dvojskel aby se zlepšily izolační vlastnosti těch jejich baráků, zasklených jenom jednoduchým zasklením. A základní problém je v té obrovské nerovnosti příjmů. Protože jestliže někdo, a když si porovnáte ty nejbohatší země a nejchudší, tak ty příjmy jsou jedna ku deseti. Takže o čem se chcete bavit, když máme tak obrovský rozdíly v příjmech, dokonce i v minimálním mzdě. Pak teprve, až tohleto se srovná, pak se můžeme bavit o společné definici, protože eh, pokud eh, budeme hledat společnou definici eh, chudoby, energetické chudoby mezi chudými a bohatými zeměmi, tak nám vyjde, že například v Bulharsku přes 50 lidí je energeticky naprosto mimo, zatímco takové Francii, ve Velké Británii, v Beneluxu, kde jsou ty mzdy někde úplně jinde, v porovnání s prakticky stejnými mzdami energie, které jsou napříč Evropskou unii, že všechna ta opatření za izolování domů, izolační dvojskla nebo trojskla, eh, použití nejrůznějších moderních způsobů, čili dám si na střechu například fotovoltaiku, předeře chody a podobně, jsou tam možná. A to je totiž základní věc, yeah. která nám uniká. Děkuji. Thank you. Uh, Madame Spiraki, I'm, I feel very yeah, because I... Děkuji. Nyní paní Maria Spiraki. Já se omlouvám, že jsem vás nevyvolal dříve, já jsem vás eh, neviděla. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji. Já bych chtěla nejprve, abych chtěla nejprve poděkovat všem účastníkům této diskuse. Je důležité si uvědomit, že energetickou chudobu musíme řešit a musíme ji řešit velice rychle. To je jedna věc. A druhá věc, jak rychle můžeme tu věc vyřešit? Měli bychom šířit osvědčené postupy. Měli bychom nadále šířit osvědčené postupy, zejména třeba renovace bytového fondu, zejména domů, rodinných domů a k tomu by se neměly využívat pouze peníze eh, z speciálního fondu, ale třeba i z fondu pro strategické investice. Například z Francie se můžeme inspirovat. V Paříži mají speciální politiku, která se týkala asi 6 eh, tisíc, domů eh, v Paříži, kde provedli tuto renovaci, takže je dobré se dozvědět, jak to dělali. A dále také by se měly Um, řešit otázka liberalizace energetického trhu. Mohu říci, že v Řecku je to tak, že musíme vlastně sledovat, jak je to se situací v energetickém průmyslu. Mm, například ministři vlády mají mnoho námetek vůči procesu, takže je důležité sledovat tu legislativu, je důležité také sledovat i ty výsledky. Děkuji. Takže to je konec těch otázek a nyní vás poprosím o stručné odpovědi. Takže nejprve paní Petrova. Děkuji za slovo, děkuji za veškeré komentáře, které padly a také děkuji za všechny otázky. Já bych se možná trochu vrátila k tomu, co jsem říkala v prezentaci. Za prvé, říkala jsem, že energetická chudoba je možná úplně, není to úplně správný pojem protože se to nejedná pouze příjmů, je to kombinace několika faktorů, které eh, spíše se jedná o problém materiální deprivace než chudoby. Když hovoříme třeba o chudobou v souvislosti s nedostatkem potravin, nebo když hovoříme o chudobě, tak si třeba spíše představíme, že lidé třeba nemají dostatek peněz na jídlo. Ale když hovoříme o energetické chudobě, tak se, to, tak se nejedná pouze o to, jaký máte příjem, ale o to, jak vypadá váš dům. A jde o to, abyste mohli vést běžný život v té společnosti, kde žijete. Uh, vidíme, že v celé Evropské unii se vyskytuje energetická chudoba. Není to pouze východní a jižní Evropa. Dochází i k tomu, že i země, do domácnosti se středně příjmové kategorie se třeba ocitnou v určité životní, obtížné životní situaci nebo v určité situaci třeba mm, jsou na nějakém neregulovaném trhu eh, s pronájmem a najednou na se můžou ocitnout v nějaké situaci materiální deprivace. A Eh, nakonec se může stát, že ta, i ta středně příjmová rodina nebude v určité situaci schopna platit své účty za elektřinu. Dále, eh, nízkopříjmové domácnosti. Je pravda, že výzkum ukazuje, že když přemýšlíme jaksi v morálních hodnotách, tak eh, jde o to, aby nízkopříjmové domácnosti mohly vést běžný život protože energetická, protože tam jsou různé ty příjmy, pardon, protože tam jsou různé ty faktory, musíme si uvědomit třeba i otázku dopadu na zdraví. Výzkum ukázal, že lidé, kteří žijí třeba v sociálním bydlení, tak eh, tam jde o to, že ti lidé vlastně ve skutečnosti ani, ne, ani eh, nevyužívají tolik elektřiny. Oni se zkrátka nemohou dovolit vůbec eh, tolik třeba těch eh, energetik využívat. Ale pokud jim zlepšíme situaci, tak pak, se, pak to třeba bude mít pozitivní dopad i na zdravotnictví, protože se může snížit zase dopad na náklady zdravotnictví. Takže když hovoříme o energetické chudobě, tak musíme brát v úvahu i to, že ten dopad to bude mít na různé sektory. Pokud se vrátíme ještě tedy do některých těch eh, postsocialistických zemích v jižní a východní Evropě, tak musím říci, že musím uznat mm, úsilí, které bylo v některých těchto zemích vynaloženo, například eh, které se týká energetické účinnosti. Mm, Mohla bych třeba zmínit program Zelená úsporám v České republice, kde se jedná o to, že země poskytuje poměrně velký eh, finanční fond, aby, si, aby, se, aby mohlo dojít k renovaci bytového fondu. Ale jeden problém, který vidíme v těchto zemích, je to, že byly v té postsocialistickém období učiněny určitá rozhodnutí. Například v některých městech, v některých obcích je to tak, že určité domácnosti vlastně mohou používat pouze jeden způsob, e, třeba mm, dálkové e, ústřední vytápění, a nemohou vlastně změnit ten způsob, který mají. A e, pokud tedy třeba někdo má ten systém dálkového vytápění, tak nemůže ten systém změnit. Vlastně je v jakési pasti. Takže tam ani pak není možnost nějaké volby. Je pravda, že v těchto zemích už došlo eh, k mnoha zlepšením, ale stále ještě jsou zapotřebí další. Hmm. Pak jsem ještě chtěla říci další věc, kterou se vracím ke své prezentaci. Hovořila jsem o těch šesti faktorech. Jeden z těch faktorů je právě možnost flexibility energetických systémů. Pokud se podíváme eh, zpátky na tu definici, Eh, někdo říkal tedy, že tam je těch 10% eh, a vlastně, mm, že podle této definice by anglická královna byla vlastně energeticky chudá, protože na vytápění svého paláce potřebuje více příjmu než eh, svých 10%. Než 10%. Ale opět tedy tím se vracíme k tomu, že tedy zda někdo má volbu změnit to a někdo nemá energetická v celých, eh, ve všech evropských zemích je problém s tím, že mnoho domácností zkrátka nemůže přijít k jinému dodavateli energetiky nebo nemůže změnit ten systém energetiky, který využívá. A já si myslím, že teď je právě dobrá chvíle, abychom hovořili o energetické chudobě právě ve chvíli, kdy teď eh, procházíme energetickým přechodem a usilujeme také o dekarbonizaci. Takže tady se ptám, kdo, kdo, za to, kdo vlastně ponese náklady dekarbonizace. Děkuji další mluvčí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla ještě také vrátit k několika bodům, které zazněly v diskusi. Naprvé já se rovněž domnívám, že energetická chudoba je užitečná, užitečný pojem. Hovoříme na jedné straně o energetických eh, koncepcích, na druhé straně o sociálních politikách. Můžete to samozřejmě oddělovat, ale já si myslím, že je zkrátka určitá oblast, kde je průnik. A ten průnik je právě energetická chudoba. Hovořili jsme o tom, že zapotřebí mnoho financí, aby se všechny domy, eh, aby zlepšily svou energetickou účinnost. Takže otázka je, jak si stanovit priority Měli bychom hovořit eh, i o nutnosti priorit eh, v té oblasti energetické účinnosti, energetické chudoby. Chceme eh, zlepšovat stav lidí a chceme také snížit i dopad na sociální systém. Takže já si myslím, za druhé tedy ten, ty faktory energetické chudoby už některé zazněly. Energetická, energetický pře, přechod, neoliberalismus, úsporná opatření a tak dále. Samozřejmě pak i otázka vašeho politického názoru, ale pokud to všechno vynecháme, pokud vynecháme všechny politiky a podíváme se třeba na zprávu energe, eh, Evropské energetické agentury, tak vidíme, že se očekává, že energetické ceny půjdou nahoru, i když je očistíme o inflaci a tak dále, tak stejně to půjde nahoru a stále zde budou nízkopříjmové domácnosti a to znamená, že tyto domácnosti budou stále více zranitelnější vůči těmto cenovým eh, šokům. A takže je také dobré, aby celkově naše společnost byla odolnější vůči takovým cenovým navyšováním. A pak ještě chci říct něco, o čem hovořila už paní Petrová, o té hovořila o té definici energetické chudoby. Samozřejmě je vlastně absurdní, že můžeme říci, že podle té definice je britská královna také energeticky chudá, ale pokud bychom se podívali třeba na ten Buckinghamský palác, tak eh, pak bychom se ptali, kolik energie eh, potřebujeme eh, na to, abychom ho vytopili na určitou teplotu, třeba na 20 stupňů. A teď bychom se tedy ptali, Eh, zda by se královna ocitla pod hranicí chudoby, pokud by musela opravdu platit eh, tedy mm, ty náklady, asi bychom zjistili, že by tedy nebyla pod hranicí chudoby. Takže my ty data samozřejmě schromažďujeme, ale vždycky eh, se nás všichni ptají, jaké máme podklady pro naše studie a někdy občas ty informace zkrátka nejsou úplně všechny k dispozici, nejsou tak podrobné, takže pak musíme činit určité kompromisy i v těch našich um, definicích a zprávách. Děkuji nyní pan Sergio Ugarty. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě se nejprve chtěl zamyslet nad jednou věcí. Představte si, že někdo, kdo má nízký příjem, má mm, určité biologické potřeby vyšší než nějaká jiná osoba, dvakrát větší a má nízký příjem, tak co uděláme? Budeme to řešit sociální pomocí, Hmm. nebo to budeme řešit nějak tedy, že se budeme snažit tu jeho, odstranit tu jeho biologickou anomalitu. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby ten člověk neměl desetkrát nižší příjem než ostatní. Samozřejmě, že ta situace je nespravedlivá, ale to jsme tedy, to nám komise nezadala, abychom analyzovali tuto situaci těch platů. Takže já si myslím, zase otázka, zda tyto politiky míchat dohromady, já nevím. To je otázka opravdu spíše pro vás, jako pro politiky. Ale hlavní otázkou je eh, to, nebo hlavní věcí je to, že takovou příčinou energetické chudoby není pouze nízký příjem. <clears throat> A eh, my jsme říkali, že tedy eh, energetické ceny jsou vlastně tím třetím faktorem, je to pravda, ty jsou příliš vysoké. Um, opravdu ceny energetiky. Já si myslím, že zde máme teď příležitost právě díky těm různým opatřením nebo té politice energetické účinnosti eh, ovlivnit i ceny energií protože ten systém se vlastně, teď, teď vlastně Evropská komise představuje reformu eh, sektoru s elektřinou, hovoří se o tom, jak ten systém harmonizovat, eh, jak je tam právě problém s tou flexibilitou, čili jak ten systém spružnit, aby mohl také více eh, obsahovat nebo využívat ty udržitelné obnovitelné energie. Hmm. Říkalo se, že tedy možná stačí více třeba stavět více nějakých těch zařízeních na obnovitelné energie a tak dále, ale to zase, to vlastně nakonec tu energii ještě prodraží všechno tyto investice. Takže pak jsou zde ještě další možnosti flexibility, o kterých se hovoří a já nevím, jak to s nimi nakonec dopadne. Nicméně minimálně se o všech teď diskutuje. Energetická eh, účinnost, ta je samozřejmě náročná. Mm, také e, třeba řecký poslanec říkal o tom, že také v některých zemích je problém s infrastrukturou, nedostat i tam nedostatek žádné infrastruktury, takže je lepší, e, aby zde byla lepší propojení, lepší propojovací e, zařízení. To jsou třeba zrovna dobré volby, které by měly být zapojeny do té reformy sektoru s elektřinou. A proč? Protože energetická účinnost je měřítkem, který má větší dopad na ceny a tím pádem to bude mít e, vlastně i mnohem výraznější dopad na nízkopříjmové domácnosti. Protože pro, právě pro tyto nízkopříjmové domácnosti to pak má všechno mnohem větší význam. Pak jste se také ptali na konkrétní bariéry, třeba nedostatečný přístup ke kapitálu, takže jak eh, se dostat ke kapitálu, jak eh, hledat finance. Už jsem říkala, že bychom mohli použít třeba kohezní fondy, fond pro strategické investice, regionální, fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Ano, tyto fondy lze čerpat, ale nikoli pouze tyto. Ale já si myslím, že jsou sice tedy nejdůležitější, ale jsou zde ještě další fondy. Například fondy, eh, které jsou určené vlastně pro oblast zdravotnictví nebo sociální oblast. Protože pokud lepší energetická účinnost bude mít i pozitivní sociální dopady na to, že se zlepší veřejné zdraví, tak proč bychom třeba na to nemohli čerpat částečně i určité prostředky určené na oblast eh, veřejného zdraví nebo zdravotnictví? Uh, protože v komunečném součtu se pak zase sníží třeba náklady na eh, systémy zdravotnictví. Eh, totež podobná situace je třeba ehm, situace eh, starších lidí. Tam zase opět to má spíše pak třeba by to mělo pozitivní sociální dopady nebo zdravotní dopady. Pak zde máme například program Caritas checking v Německu, kde oni e, najali nezaměstnané lidi, kteří měli určité vzdělení a tyto lidé byli vyškoleni, jak pomáhat nízkopříjmovým domácnostem zlepšit jejich energetickou účinnost. A to bylo dobrý nápad, protože tyto lidé vlastně přišli do těch domácností a hovořili s nimi jedno, srozumitelným jazykem Eh, říkali třeba, když eh, odejdete z domu, tak vždycky zhasněte, vy, vyměňte si tuhle ledničku, ta je příliš, ta vám příliš žere energie a tak dále. Takže oni s nimi hovořili jednoduchým jazykem a byly to vlastně jednoduché způsoby, které se mohly potom používat v těch domácnostech. Takže to bylo jenom takových pár ještě komentářů na závěr. Děkuji. Ano, slyšeli jsme konkrétní odpovědi. Děkuji všem našim řečníkům, paní eh, Sasce Petrové, panu Benjaminu Greinerovi a panu Serčovi Ugartemu. Ještě jednou velké díky a teď se můžeme okamžitě posunout dál. Máme trochu sklus, takže pokračujeme v práci. Čekají nás teď evropské normy implementace nařízení EU. ITRE je přidruženým výborem na základě pravidla 54. Vedoucím výborem je IMCO. A velice důležité je, že máme výlučné kompetence u oblasti IKT a inovací. IKT a inovace, to je na nás. Náš zpravodaj, pan Henkel, má nyní slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, náš výbor podá stanovisko ke normalizačním prioritám IKT u digitálního jednotného trhu. Sem spadá cloudový, cloudová oblast, 5G, komunikační sítě, kybernetická bezpečnost a data. A na základě pravidla 54 jsme to my, kdo má výlučnou kompetenci u těchto témat a pak máme také sdílenou kompetenci s IMCO. Stanovisko se také dotkne společné normotvorné iniciativy v rámci Horizontu 2020 a jde také o zapojení společného výzkumného centra. Návrh zprávy musí být podán do 8. prosince v letošním roce. Příští týden vyšleme pozvánky, pošleme pozvánky na setkání stínových zpravodajů a pak začneme jednat s dalšími politickými skupinami. Hlavní funkcí norem v IKT je interoperabilita. Ta je jádrem digitální ekonomiky a je základem pro vytvoření technologických platform, které umožňují inovace. Dobrovolné, inkluzivní a transparentní mechanismy normalizace na evropské úrovni jsou způsobem, jak úspěšně dospět ke společným normám na vnitřním trhu. Ale nesmíme zapomenout, že určité normy a standardy již máme a na ty bychom neměli zapomínat. Nicméně normy v oblasti IKT v mnohem přesahují vnitřní trh, mají globální důsledky. Stávají se nástrojem průmyslových a inovačních politik a podpoří globální dosah evropského průmyslu. Vítáme, že byly identifikovány prioritní oblasti IKT, jejich celkem pět. Identifikovala je komise. Ale inteligentní využívání energií a inteligentní systémy dopravy jsou stejně tak důležité a je třeba je zvážit. DG Connect a DG Growth spolupracovali na společných projektech a iniciativách v oblasti IKT společně s evropským průmyslem mimo IKT, aby společně překonali zdvojování, paralelní struktury, nekonzistentnost či překážky nebo nadměrnou izolaci. Úspěch závisí na účinné digitalizaci, takže zapojení procesu normalizace je naprostým základem. Normy musí odrážet špičkovou Eh, kvalitu. Zapojení výzkumu a inovací a předjímání potřeb interoperability jsou klíčovými předpoklady, abychom udrželi tempo s technologickým pokrokem. Chci zdůraznit, že je potřeba posílit harmonizaci eh, s dalšími zeměmi a oblastmi, zejména z USA, pokud jde o cloudový computing, cloud computing a kybernetickou bezpečnost. Proto chci povzbudit Evropskou komisi, aby pokračovala v tomto úsilí a zintenzivnila spolupráci se třetími zeměmi v oblasti normalizace a podpořila tak evropské výrobce. Ti by tak mohli snáze své produkty prodávat v celém světě. To je vše, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji. Paní Spiraky za skupinu ELS. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také panu Henkelovi za jeho úvodní vystoupení. Těším se na návrh stanoviska pana Henkela a těším se také na zprávu IMKO, abychom mohli pracovat na něčem konkrétním, ale prozatím bych doplnila pár myšlenek k modernizaci evropských norem. Otovolávám se na sdělení komise z června. Otázka zní, jak můžeme dále rozvinout systémy normalizace EU, takzvaný ESS. Odpověď tohoto výboru by měla být, že my ve výboru ITRE podporujeme evropský průmysl, aby se dokázal přizpůsobit výzvám. Je to ku prospěchu eh, podnikatelů, spotřebitelů, zaměstnanců. Tím, že využijeme ESS, získáme nástroj, který posílí kvalitu našich produktů a služeb. Ráda bych uvedla pár čísel ze sdělení komise. Například Francie. Dopad norem na růst se odhaduje na 0,8 Spojené království 0,3 Německo 0,9 HDP. Také se shodneme jistě na tom, že je potřeba překonat roztříštěnost digitálního trhu. Myslím, že o tom jsme všichni přesvědčeni. A také musíme zajistit interoperabilitu technologií. To je kritické pro digitální jednotný trh. Takže je důležité posílit koordinaci EU a propagovat evropské normy. Je třeba snížit překážky, které jsou důsledkem zbytečné fragmentace. Takže se těším na spolupráci s panem Henkelem. Myslím, že vytvoříme společně výborné stanovisko. Děkuji vám, paní Griffin, za SND. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Pro občany je důležité, abychom zlepšili harmonizaci norm EU, protože více chrání spotřebitele, vytváří jasné podmínky pro malé a střední podniky a snižují náklady. Harmonizace evropských standardů je klíčová, pokud EU má dosáhnout svých priorit v mnoha oblastech, jak řekli kolegové, včetně digitálního jednotného trhu, energetické unie a jde také o více integrovaný evropský jednotný trh. Pokud o digitální jednotný trh, internet věcí a internet pro lidi budou bezvýhradně vyžadovat harmonizované normy, pokud mají pomáhat evropským občanům. Povaha inteligentních technologií předpokládá, že bude hladce pracovat přes hranice. Například nevzniknou chytrá auta, pokud budou fungovat jenom v jednom členském státě. Také není možné dosáhnout cílu energetické unie, pokud neposílíme využití harmonizovaných norem. Podpoří také normy pro životní prostředí a podnítí inovace. Zajistí interoperabilitu sítí a zvýší se podíl obnovitelných energií v energetickém mixu, ale nezvýší se náklady pro uživatele. Těším se na spolupráci s kolegy v této důležité problematice. Děkuji. Paní van Neuvelhuizen. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych také na úvod řekla, že se těším na spolupráci s panem zpravodajem a dalšími kolegy stínovými zpravodaji. Je to velmi důležité téma. Souhlasím s tím, co řekli kolegové. Bez řádných norem můžeme zapomenout na dobře fungující vnitřní trh nebo na trh jako takový. Potřebujeme interoperabilitu. Na tom se všichni zhodneme. Takže možná pár slov k tomu, co je podle nás důležité při určení těchto norem v výboru IKON máme otázku zabezpečení a mluvíme o tom, že produkty mají být jednoduché, transparentní a standardizované, tedy normalizované. Ale ta jednoduchost a transparentnost je také důležitá. Takže při stanovování norem bychom měli mít na paměti, aby vše bylo pokud možno co nejčistší, nejtransparentnější, nejjednodušší. Druhá věc. Dochází k inovacím. Nové technologie se vyvíjejí tak rychle, že bychom se měli opravdu snažit urychlit ten proces určování norem. Souhlasím také s tím, co už řekl pan Henkel. Do určování norem bychom měli zapojit podniky. Nejen proto, že takto ty normy si snáze osvojí, ale je to také cesta k dosažení lepších norem. Norem, které skutečně budou fungovat v každodenní praxi. Také bych ráda zdůraznila, že normotvorba by měla být napříč odvětvími. Jak řekla kolegyně z SND, je to oblast digitalizace, internet věcí. Tam jsou různé izolované politické oblasti, které je třeba propojit a neměli bychom tedy zapomínat na to, že to musí být průřezové. A konečně souhlasím také s tím, co již bylo řečeno, totiž, že evropské normy jsou skvělé, ale mezinárodní normy jsou ještě lepší. Takže pokud se dokážeme vyvíjet tímto směrem, určitě to věci jen prospěje. Ano, děkuji, paní Novenhojzen která hovořila za EKR. Já jsem za ALDE. Takže to si prosím nepleťte. Dob, dobře, takže za ALDE. A pan zpravodaj je za EKR. Omlouvám se. Ale díky tomu jsem se mohl pokusit správně vyslovit vaše jméno. Ano, to mě vždycky potěší. Teď za GUE, pan Sirkiotis. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Henkelovi. Počítám s tím, že budeme dobře spolupracovat. Za naši skupinu mohu říci, že zpráva komise o přípravě evropských norem pro 21. století se musí v prvé řadě zaměřit na člověka. Je potřeba, abychom člověka postavili do ústředí těchto snah, tohoto úsilí. Jde také jde o potřeby spotřebitelů, jde o malé a střední podniky, ale bohužel v současné době naše normy spíše odpovídají procesu normalizace, který je ve službách vnitřního trhu. Posiluje se vnitřní trh, konkurenceschopnost a výsledkem je, že ti, kteří mají prospěch z evropských norem, jsou především velké nadnárodní podniky. A to je potřeba změnit. Musíme být schopni definovat takové evropské normy, které budou ve, službě naší, ve službách naší společnosti, evropských občanů, ve službách tvorby pracovních míst, kvality ve službách reálné ekonomiky. A prostřednictvím inovací a výzkumu je třeba přispět k reindustrializaci Evropy, zejména jihu Evropy. Je třeba dbát na to, aby normy neubližovaly malým a středním podnikům, ale naopak je podporovaly protože právě malé a střední podniky představují drtivou většinu podniků v Evropě. Jsou opravdovou páteří evropské ekonomiky. Je třeba, aby se mohly o tyto normy opřít. A dále je důležité, aby tu panovala konstruktivní spolupráce za účelem vytvoření těchto norem. Je potřeba dát slovo všem, o, také organizacím spotřebitelů a místní společnosti. Děkuji. Děkuji vám, paní Kapl, za ENF. Děkuji, pane předsedo. Celá ta normotvorná iniciativa je velmi důležitá. Je třeba modernizovat eh, postup pro rozšíření norem Pan zpravodaj už hovořil o důležitých prioritách, zejména IKT a také oblast služeb jako takových. IKT normy jsou důležité, protože jde o interoperabilitu digitálních technologií, kterou zaručí. Jsou důležité pro prosazování digitálního vnitřního trhu. Pan zpravodaj zdůraznil kompetence ITRE, 5G, cloud computing, data velkého objemu, a tak dále. A to je obzvlášť důležité pro hospodářství v dnešní době. Jsou důležité také pro globální význam EU. Dále služby. 70 naší ekonomiky dnes představují služby, ale týká se jich jen 2 evropských norem. Takže proto je, myslím, obzvlášť důležité, abychom v té normotvorbě tu činnost posílili. Normy podporují inovace a mohou také přispět k růstu a zaměstnanosti, jak řekli předřečníci. Existují k tomu také studie. Když se podíváme třeba do Německa, normy mají účinek na hospodářský růst a konkurenceschopnost. Třeba u Německa se počítá e, s 0,9 růstu navíc díky lepší normotvorbě. A jde také o tvorbu hodnot 17 miliard euro navíc. To vše mohou zajistit lepší normy. A Důležitý je také vliv norem na globální hospodářské řetězce. Žijeme v globalizovaném světě, takže i normy musí být globalizované. A potom také náklady, které přináší fragmentace pro hospodářství. Potřebujeme tedy společné normy, abychom ty náklady snižovali a zároveň zajistili bezpečnost a kvalitu. Nezbytné je také tempo norem a dialog se zainteresovanými stranami je třeba zohlednit, že něco už proběhlo, ale je třeba postupovat rychleji, je třeba nestrácet tempo. A dále posílení hospodářské eh, soutěže konkurenceschopnosti. Je potřeba tedy aktualizovat normy také v kontaktu se třetími zeměmi. Paní Nivenhojzen už o tom mluvila. Je důležité, aby evropské normy se staly mezinárodními, protože to trvale posílí naši konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za vaše slova a za Evropskou komisi. Poprosím zástupce DG Grow, paní Kerstin Jorna. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o normy na podporu politik, komise usiluje o podporu Rady a parlamentu. A je to zároveň jedna z inovací v našem balíčku, který byl představen 19. dubna a 1. června v letošním roce. Novinka je v tom, že každý rok předložíme zprávu institucím, mezi institucionální zprávu, a to před přijetím eh, rámce pro normy na základě nařízení o normách z roku 2012. To musíme dělat každý rok v červenci. Samozřejmě jsme si dobře vědomi načasování zprávy v Evropském parlamentu a uděláme maximum pro to, abychom první meziinstitucionální zprávu předložili jako důležitý příspěvek k diskuzi. Zpráva dá všem institucím příležitost provést eh, určitou inventuru zhodnotit pokrok u současných iniciativ a uvažovat, uvažovat o budoucích potřebách norem, také ve smyslu evropských politik, ale také na podporu našich občanů a podniků. Děkuji vám. Vraťme se teď k těm posledním slovům Poslední slovo má pan zpravodaj, aby shrnul tuto diskuzi. Pan Henkel. Ano, děkuji. Já jsem eh, vlastně celý svůj aktivní život eh, strávil ve sféře průmyslu od děrovacích karet až po internet. A vždy jsem si spolu s kolegy stěžoval na nedostatek norem v Evropě. Myslím, že příspěvky, které jsem si vyslechla od stínových zpravodajů a také návrhy komise, mi dávají naději. Jsem přesvědčen, že budeme úspěšní a uzavřeme ten kruh, abychom se přiblížili ke společnému digitálnímu trhu v Evropě. Děkuji. Děkuji. Já doplním, že harmonogram se ještě dojednává s IMCO protože IMKO je vedoucím výborem. Očekáváme, že lhůta pro pozměňovací návrhy bude mezi 12. a 17. lednem. Zhruba mezi 12. a 17. lednem. Vznikne tedy dokument v našem výboru. Dnes se jednalo pouze o výměnu názorů bez dokumentu. Takže 12. 17. ledna, kdy je lhůta pro pozměňovací návrhy, povedeme další diskuzi. A teď se pustíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Budeme se zabývat eh, zeměpisným blokováním a dalšími formami diskriminace, které se zakládají na státní příslušnosti, místu pobytu či místu usazení či podnikání na vnitřním trhu. Na programu máme výměnu názorů. Nejprve dáme slovo naší zpravodajce, paní Eva Kajli, která zastupuje náš výbor a také SAD. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, já jsem v uplynulých eh, měsících eh, pracovala na této zprávě, která se týká tohoto typu eh, diskriminace, tedy na základě státní příslušnosti, místa pobytu či místa podnikání na vnitřním trhu. Myslím si, že ten eh, návrh komise je součástí eh, toho širšího balíčku a že v zásadě jde správným eh, směrem. A cílem je, aby ten přístup byl eh, vyvážený, aby bral ohled jak na spotřebitele, tak na obchodníky. Pokud jde o rozsah působnosti tohoto eh, nařízení, tak já jsem se chtěla soustředit především tady na ty překážky, které občané mají, pokud chtějí přistoupit k nějaké službě, která je produkována na jiném místě, než pobývají. Jde tedy o zajištění eh, zboží a služeb a zároveň o posílení Eh, jaksi eh, vnitřního trhu. V žádném případě nejde o nějaké eh, změny, které se týkají autorského práva. Jde o zajištění přístupu na webové stránky a příslušné služby a zboží bez ohledu na to, kde se daný zákazník nachází. Samozřejmě, že by jaksi eh, i určitá omezení eh, zůstávala na straně obchodníků, ale tato, tento frustrující eh, proces by měl být nějakým způsobem omezen. Pokud jde o obchodníky, v žádném případě by to samozřejmě neznamenalo, že by ten obchodník vždy měl povinnost doručit nějaké to zboží či službu na místa eh, mimo ta, kde se rozhodl působit. Samozřejmě nechceme vytvářet pro malé a střední podniky žádné dodatečné administrativní či eh, finanční eh, povinnosti. Nejde zde tedy o povinnost eh, dodávky, případně eh, vzetí zpět nějakého zboží. Nicméně pokud eh, zde jaksi nejsou stanoveny jiné podmínky, tak vždy bude platit spotřebitelské právo, které platí v zemi obchodníka. Pokud jde o ty platby, tak Eh, na evropské úrovni by měly být přijímány ty platební prostředky bez ohledu na zemi původu a mělo by to zákazníkům umožnit, eh, aby zaplatil za své zboží či službu bez nějakých dalších eh, překážek, protože v minulosti se dělo to, že zákazníkům byla upírána, byl upírán přístup k nějakému zboží, protože třeba ten platební prostředek byl vydán v nějaké zemi, kterou ten obchodník nepřijímal. Rovněž samozřejmě je e, třeba splnit e, příslušnou legislativu, která se týká elektronického obchodu a neměly by jaksi ty e, platby být nějakým způsobem zatěžovány nějakými dalšími příplatky. Je třeba i nadále plnit veškeré evropské standardy, které zajistí co nejvyšší ochranu spotřebitelů. Velice důležité je také to, aby naše legislativa byla efektivní, aby byla uživatelsky přívětivá. Proto musíme eh, často legislativu eh, revidovat a začlenovat do ní další prvky, které se jaksi objeví. Myslím si, že zařazení eh, autorského eh, práva do té směrnice nebo do toho nařízení eh, zatím není vhodné, protože v první řadě je třeba zrevidovat legislativu v oblasti autorských práv a k tomu dojde až v příštím roce. Potom budeme schopni jak spotřebitelům, tak malým a středním podnikům nabídnout globálnější nástroje. Myslím si, že tento právní nástroj, který by měl eh, zabránit zeměpisnému blokování a dalším eh, typům diskriminace přispěje k vytvoření uživatelsky přívětivějšího prostředí pro zákazníky a později tedy ještě přijde na pořad jednání zohlednění reformy autorských práv. Myslím si, že toto přispěje k vytvoření jednotného digitálního trhu. Nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Máme zde zástupce, eh, který zastupuje paní Angeliku Niebler za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Angelika Niebler musela bohužel odejít rychle na jiné jednání, ale těší se samozřejmě na spolupráci s kolegy a mne požádala, abych eh, zde zmínil některé její myšlenky. Cílem návrhu nařízení je to, aby byla posílená důvěra spotřebitelů v nákupy na internetu a to samozřejmě posiluje spolupráci na vnitřním trhu, takže to podporujeme. Myslíme si, že zbližování na vnitřním trhu je správné a musíme se snažit odstraňovat překážky, které tomu brání. Na druhé straně ale je třeba, aby ta řešení byla schůdná, aby byla praktická i pro malé a střední podniky. Musíme se také více zaměřovat na regionální aspekty trhu. Dále, pokud jde o audiovizuální služby, ty jsou z rozsahu působnosti nařízení zatím vyčleněny, jak bylo řečeno, a později bude zváženo jejich zařazení pod rozsah působnosti tohoto nařízení, ale jsou tam také určité věci, na které bychom měli dávat pozor. To nařízení by v žádném případě nemělo eh, omezovat eh, svobodu, eh, smluvní svobodu, nemělo by to jaksi ukládat obchodníkům povinnost prodávat na, nebo doručovat na nějaké místo. To se objevuje již v důvodové zprávě k tomuto návrhu a v žádném případě by to tedy nemělo ovlivňovat ani e, stanovování cen ze strany podnikatelů. Takže tolik e, alespoň prozatím z mé strany. Děkuji mnohokrát. EKR, pan Tošenovský. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. E, v prvé řadě děkuji paní zpravodajce Věkajli za návrh zprávy a e, v mnohem to, co zde uvedla, souhlasím s, tou úvodním, s tím úvodním slovem. E, proto se pokusím jenom velmi stručně e, své, to, co já považuji za důležité. Myslím, že panuje všeobecná zhoda, že neopodstatněné zeměpisné blokování podobné formy diskriminace je potřeba zrušit a tak, abychom abychom skutečně napomohli jednotnému trhu a nevytvářeli zbytečné další bariéry. Ale musí jít skutečně o nepodstatněné případy a proto musíme být opatrní, abychom nepřekročili tuto hranici, eh, protože bychom mohli zkomplikovat eh, ať již administrativně nebo jinými kroky eh, fungující trh tam, kde není potřeba zasahovat. Určitě bychom neměli eh, nutit obchodníky doručovat objednané zboží do všech členských zemí a související náklady eh, na vrácení zboží a podobně, tak jak eh, paní zpravodajka uváděla, by byly neopodstatněné a zase bychom jenom komplikovali život obchodníkům. Eh, při formování této legislativy bychom každopádně měli ctít zásadu smluvní svobody, jak řekli mý kolegové, a nepřidávat zbytečnou zátěž pro obchodníky a nevytvářet nové orgány pro ochranu spotřebitele. Také souhlasím s tím, že eh, záležitost copyrightu, eh, ochrany, ochrany autorských práv při obchodování přeshraničním bychom měli ponechat do zcela jiné Eh, jiné diskuze a jiné, jiných materiálů. Eh, ještě jednou děkuji paní zpravodajce a těším se na další spolupráci, jak s ní, tak se svými kolegy. Thank you. Uh, thank you very much, kolik. Uh... Děkuji, vážený kolego. A máme zde zástupce ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych uh chtěla poděkovat paní zpravodajce Evě Kajli. Děkuji za velice jasnou prezentaci. Myslím si, že je důležité eh, plně využít potenciálu, který vnitřní trh nabízí, včetně obchodů online. Návrh eh, odstranit eh, Zeměpisné blokování je významnou součástí celého balíčku. Jak víte, jak já, tak eh, členové naší eh, skupiny jsou pro odstranění překážek, které dosud na vnitřním trhu přetrvávají, tak aby se spotřebitelé neobraceli stále více na jiné trhy. Zároveň ale nesmíme vytvářet překážky pro obchodníky. Domnívám se, že odstranění zeměpisného blokování by mělo jaksi e, stále ještě e, by mělo tedy přiblížit e, ten cíl sjednocení digitálního trhu. Zároveň je ale třeba zabývat se i takovými otázkami, jako jsou náklady na dopravu nebo recyklace. Dále, pokud jde o ten návrh, Myslím si, že pozitivní na něm je, že tedy odstraňuje i jiné formy diskriminace, například na základě státní příslušnosti či místa pobytu, ale není zde povinnost výsledku, protože tato povinnost výsledku by pro především malé a střední podniky znamenala značnou finanční zátěž. Dále je také důležité, aby spotřebitel dal své povolení pokud eh, chce zboží doručit na jinou adresu. To, myslím, zaručuje eh, transparentnost. Také se domnívám, že důležitá jsou ta opatření, která se týkají placení online, protože bez nich by celé to nařízení bylo vlastně k ničemu a zeměpisné blokování by mohlo být eh, jaksi používáno i nadále, byť na jiném základě. Některé věci by ale bylo ještě třeba upřesnit. Myslím si, že upřesnit bychom měli v první řadě to, že pokud dochází k pasivním nákupům, tak by vždy měla platit legislativa země původu. A myslím si, že spotřebitelům bychom i zde měli zaručit co největší transparentnost. Podniky by i nadále měly mít možnost smluvní svobody, aniž bychom tím ale zároveň nějak digitální trh ohrožovaly. Velice se vážení kolegové, těším na naši další spolupráci se spravodajkou a s, se stínovými spravodaji eh, a doufám, že naše stanovisko přispěje eh, k, dovrš, k završení jednotného trhu. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Čoka za ENF. Děkuji, pane předsedu. Přeji všem hezký den a děkuji paní zpravodajce Evě Kajli. Nařízení, které máme e, před sebou, řeší velice aktuální a zajímavá témata a obsahuje i věci, se kterými lze souhlasit. Nicméně je třeba se na něj dívat i kriticky, byť konstruktivně. A je třeba nalézt určitou odvahu tuto kritiku vyslovit. Hovořilo se zde o tom, že návrh je součástí celého balíčku a my doufáme, že než to nařízení bude eh, schváleno, bude moci být ještě eh, zdokonaleno. Říkalo se zde, že se zde vlastně neřeší ty eh, hlavní příčiny těchto typů diskriminace, což v podstatě spočívá eh, v v roztříštěnosti trhu. Ta se může týkat například eh, různé legislativy v oblasti označování, certifikací, různá míra DPH, eh, různá cena práce a je zde celá řada dalších těch klíčových příčin těchto forem diskriminace. A pokud se nebudeme potýkat s těmi zásadními příčinami, které budou jaksi nutit zákazníky vyhledávat zboží v zahraničí, tak ani toto nařízení nepřispěje ke skutečnému posílení přeshraničního elektronického trhu v Evropské unii. I během dalšího jednání bude důležité nestrácet, podle mého názoru, ze zřetele velký přínos, kterého jsme zde již eh, dosáhli. Například spotřebitelé, podniky, asociace a členské státy do konzultací přispěli eh, svými eh, názory, bylo jich více než 300 a na to je třeba se zaměřit, protože to jsou skutečně reakce, které pocházejí z reálného světa a tam si myslím, že by také měla začínat práce poslanců. Děkuji. Děkuji také. Nyní přejdeme k dalším řečníkům, dalším členům Evropského parlamentu. Paní Kalás, prosím. Děkuji. Děkuji za dobrou práci, která byla na této zprávě již odvedena. Já si myslím, že ten právní rámec je velice jasný pro obchodníky a pokud jde o pasivní prodeje. Tam, pokud jde o pasivní prodej, eh, tedy o nákup, tak tam to není příliš jasné. V podstatě my nemůžeme potom obchodníkovi požadovat, eh, aby jak si prodával někam, kam nechce, aby se uplatnila legislativa toho země toho zákazníka. Dále se zde hovoří o e, značkách e, a o platebních e, prostředcích, ale my se snažíme vytvořit jednotný platební prostor a klademe si proto otázku, zda je možné nějak diskriminovat na základě zvoleného platebního prostředku také bychom se měli věnovat diskriminaci, která jaksi je spojená eh, s placením pomocí telefonních čísel, že třeba tu platbu je ještě třeba potvrdit na základě telefonního čísla. A zde také může docházet k diskriminaci a zdá se, že to komise trošku opomněla v tomto návrhu. A potom se také domnívám, že se musíme ještě pečlivěji podívat na rozsah působnosti nařízení, pokud se podíváme třeba na ty dopravní služby, přepravní služby, které jsou z toho zatím vyňaty, ale neměly by být vyňaty, tak eh, příliš nechápu tedy, z jakého důvodu to jsem komise nezařadila. A autorská práva, ta zde také zařazena nejsou, takže si myslím, že nakonec nám toho zde moc nezbývá v tom nařízení. Děkuji mnohokrát pan Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Evě a jejím stínovým zpravodajům za vypracování zprávy. Myslím si, že je poměrně vyvážená a že nám pomůže dosáhnout našeho cíle, kterým je završení jednotného digitálního trhu během našeho volebního období. A zvláště, že to umožní malým a středním podnikům větší prosperitu. My zde neustále hovoříme o malých a středních podnicích a musíme proto odstranit co nejvíce těch překážek, eh, které jim brání řádně fungovat. A zeměpisné blokování je právě jednou z takovýchto překážek, kterou je třeba odstranit. Někteří řečníci o tom již hovořili. Musíme dbát na to, abychom to nepřehnali, protože existují určité případy, kde se budeme muset podrobněji zaměřit na dopady, které odstranění určitých eh, eh, práv neprodávat, jaké důsledky to by to mohlo mít. Například eh, se to ká prodeje eh, nějakých vysílacích práv ze strany různých sportovních organizací. Například eh, u nás v Irsku by mohlo dojít k tomu, nebo dochází k tomu, že některé sportovní organizace prodávají ta práva do Spojeného království. Takže to jsou věci, na které je třeba dávat pozor, ale jinak eh, samozřejmě je třeba se i nadále snažit ten digitální jednotný trh eh, stále více přibližovat. Takže ještě jednou děkuji paní zpravodajce i ostatním kolegům. Já také děkuji. Nyní dáme slovo zástupcům Evropské komise. pan Werner Steng, který je head of unit eh, z DG Connect. Máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne. Já toho už asi nemusím mnoho dodávat, protože v zásadě souhlasím se vším, co zde zaznělo a děkuji všem řečníkům za konstruktivní přístup. Všechny ty problémy, o kterých jste hovořili, jsou velice relevantní a jsou v souladu s cíly našeho návrhu. Ono zde skutečně jde o dosažení vyváženosti mezi legitimními zájmy obchodníků a zákazníků, obchodníků, především těch malých a středních podniků. A my se o to také snažíme. My se opravdu snažíme odstranit tu neodůvodněnou diskriminaci. O to zde jde, protože samozřejmě obchodníci vždy mají určité důvody pro to, aby neprodávali do jiných členských států. Ale my jsme se rozhodli zaměřit se na některé oblasti, kde jsme se domnívali, že ta rizika a náklady s spojené s odstraněním té diskriminace i pro malé a střední podniky jsou poměrně omezené. Samozřejmě netýká se to tedy toho eh, do, přeshraničního dodávání, vůbec se zde nehovoří o harmonizaci cen, obchodníci stále mohou nabízet různé ceny v různých zemích. Tam jde pouze o to, že by ta diskriminace neměla být na jedné jediné webové stránce. Stejně tak, pokud jde o pasivní prodej a nejde o namíření žádných e, dalších aktivit e, v dané zemi, tak tam potom by i nadále platilo právo v zemi obchodníka. Myslíme si, že i všechny předložené pozměňovací návrhy se snaží vyjasnit znění návrhu s čím jsme velice spokojeni. Eh, copyright eh, je eh, zatím z tohoto nařízení vyčleněn, je to zcela oddělená věc a v současnosti probíhá reforma autorského práva a Dále zde máme také směrnici o službách, která také prozatím vyčlenuje audiovizuální služby. Jeden z řečníků zmínil, že se nezabýváme těmi klíčovými eh, příčinami těchto forem diskriminace. To je ale pravda. To není cílem tohoto nařízení. Toto je v podstatě pouze jakési doprovodné opatření, které eh, jak si doplňuje ty další nástroje, které jsme navrhovali eh, v rámci e-commerce a podobně. Těch překážek je samozřejmě celá řada, ale my se musíme snažit eh, o to, aby zákazníci měli větší výběr a aby i obchodníci měli eh, tedy určité věci garantovány. Pokud jde o ty platební prostředky, eh, zde navazujeme na různé legislativní nástroje v oblasti eh, jednotného platebního prostoru, SEPA a podobně. A opět naším cílem je omezit náklady pro obchodníky. Máme zde to aký, kterého jsme dosáhli v oblasti, v oblasti finančních služeb a nedochá, nezacházíme nad rámec této legislativy. Týká se to například eh, té autorizace plateb kde zodpovědnost není na obchodnících, je i nadále na bankách, pokud tedy dojde k nějakému zneužití případnému a tak dále. A to je, myslím, z mé strany vše a těším se na pokračující diskuse s vaším výborem. Thank you very much uh, uh, for your... Ano, děkujeme také za váš komentář. A teď dávám slovo ještě jednou zpravodajce paní Evě Kajle. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, děkuji všem za vaše konstruktivní připomínky, které jsou všechny užitečné. Už tak, jak zasněly ústně, ale těším se, že je dostanu i v písemné podobě, protože zatím ještě máme čas na předkládání návrhu. Takže je důležité, aby zde byly určité rozumné volby pro Evropskou unii, abychom brali v úvahu jak zájmy spotřebitelů, firm, tak i celé evropské ekonomiky, protože pokud zde nedojde k eh, celoevropské harmonizace, Hmm. Ehm, bude to vlastně součástí i těch dalších zpráv, kterým se bude věnovat. Jedná se o krok eh, k Evropě, která bude uživatelsky přivěděvá i na internetu. Zároveň si musíme učinit eh, nějaká další rozhodnutí. Za prvé musíme provést ještě reformu copyrightu, dále registrace VT, DPH, eh, Ehm, také ještě musíme učinit další rozhodnutí, která se týkají toho, abychom to prostředí digitálního jednotného trhu bylo opravdu uživatelsky přívětivé, jak pro ty spotřebitele, tak pro ty firmy. Takže děkuji a děkuji také vám, panu předsedu. Pane předsedo. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji za vaše komentáře a za to, že jste schrnula tuto diskusi. Pozměňovací návrhy předkládejte prosím do příštího pondělí 14. listopadu takže ještě pár dní máte k dispozici a ta lhuta je v poledne. 12. ledna budeme hlasovat ve výboru ITRE a hlavní příslušný výbor IMCO bude hlasovat 25. dubna. To byla informace o časovém plánu a děkuji za komentáři všem i stínovým zpravodajům a všem dalším, kteří se zúčastnili diskuse k tomuto vodu. Nyní se dostáváme k bodu 6 a čeká nás informace o tom, jak, pro, eh, jak probíhají vyjednávání o tématu označování energetické účinnosti štítky. Tam je pan Tamburáno, zpravodaj, a pak zde máme ještě ETS a tam je zpravodajem pan Federli. Pan Tamburáno mi zaslal návrh svého projevu, protože bohužel nemohl se zúčastnit dnešní schůzky, dnešní schůze. Dovolte mi tedy, abych přečetl jeho příspěvek. Já jsem se také účastnil některých těch eh, jednání, takže možná k tomu také ještě něco připodotknu, možná na konci. Takže, cituji. Dodnes, eh, do dnešního dne zatím proběhly tři trialogy. V polovině července a v polovině září. Poslední se konal 11. října 2016, byl ten třetí. Eh, proběhla interinstitucionální výměna na vysoké úrovni mezi předsednictvem. Byl tam také zástupce tedy ministr Ivan Korčak a také konference předsedů výboru. To byla 25. A tam parlament eh, potvrdil své pevné stanovisko, které se týká článku 12. To znamená, to jsou ty aktiv přenesené pravomoci a to je pro nás velice důležité, protože mm, celkově tedy jsme vlastně chtěli tři důležité body, které jsme chtěli eh, vybojovat v té diskusi, která byla obtížná. Takže jedním z těch bodů byly delege, delegované implementové akty, takže problém, který se jich týká. Pro parlament připravil návrh jakýsi protinávrh, který se týká článku 7, který byl připraven 11. října, a také článku 8, také příloha 1. Ta byla hotová 26. září a oficiálně tedy toto všechno bylo předáno jako protinávrhy předsednictví. Čili jsou zde jednak tedy to uh, rescaling, to znamená tedy změna té stupnice, a e, ještě tedy ten článek 12. Takže toto všechno se ještě řeší. Parlament při několika příležitostech vždycky zdůraznil, že se bude držet svých závazků, to znamená, že chce dosáhnout e, dohody během tohoto předsednictví rady. Já také v podstatě jsem zdůraznil totéž na schůzi Koreperu, kde, bylo, kde byli zástupci všech 28 členských států. Ta schůze Koreperu se konala před několika týdny. Dále, co říká pan Tamborano? Pokud bude naše úsilí korunováno úspěchem, v čož doufáme, tak by se měl konat čtvrtý, dialog, eh, čtvrtý trialog a to druhý týden v prosinci 2016. Eh, případně tedy se to bude konat začátkem roku 2017, kdy už bude předsednickou zemí Evropské unie Malta. Teď se tedy ještě dostáváme k těm třem nejdůležitějším bodům. Takže za prvé změna té stupnice, rescaling, došlo k dohodě eh, ohledně všech prvků, kromě dvou. Eh, jsou zde eh, harmonogramy, které mají být eh, pro tyto tři široké kategorie, kterých se týká ta stávající směrnice. To jsou tedy ty tři kategorie. Rychlé, průměrné a pomalé postupy pro změnu stupnice. Takže to se tedy bude postupně definovat. Takže ty celkové lhuty a za druhé bude tam určitý, eh, určité datum, které vlastně bude konečné, určité konečné datum pro celý ten proces eh, přeměny té stupnice. Takže to bylo tedy ta změna stupnice. A teď se ještě dívám do, nebo teď ještě tedy to, ta další věc. Teď jsme se dohodli v podstatě na všem, kromě za prvé podrobný seznam technické dokumentace, která má být eh, součástí té eh, dohody, eh, tého té postupy schody. Za druhé, modality trhů, pardon, modality, které mají používat orgány, tedy, pardon, jedná se tedy o to, co mohou orgány dozoru nad trhem vyžadovat pro další případné kontroly. A za třetí vyjasnění některých eh, nejasností nebo některých nadbytečných prvků se snahou odstranit tyto nadbytečné prvky. Takže to jsou tři věci, které není úplně lehké dořešit, ale doufáme, nebo vě, už od začátku jsme věděli, že to budou obtížné věci. No a pak ještě ten bod tři. Tento návrh má velký interinstitucionální prvek. Jedná se tedy o ty delegované a implementované akty. Jak víte, tak Evropský parlament může vykonávat parlament, eh, může kontrolu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, kterým získáme jakési právo VETA. Nicméně nemůžeme mít zároveň právo ETA, VETA a ještě k tomu akty prováděcí. Stávající směrnice, která teď je účinná, která se týká eh, označování energetické účinnosti štítky a návrh ten nový návrh komise, o kterém teď hovoříme, nový návrh nařízení, tak oba tyto akty očekávají, že se budou používat delegované akty, tedy akty v přenesené pravomoci. To navrhuje i Evropský parlament. Evropský parlament tedy samozřejmě přirozeně v tomto ohledu podporuje původní návrh, vychází to vlastně z toho původního režimu, který dobře funguje. Nicméně rada ve svém obecném postoji z listopadu loňského roku změnila v podstatě všechny ty delegované akty na prováděcí akty. A tím odněla Evropskému parlamentu možnost eh, podat eh, právo nebo využít právo veta. Evropský parlament vedl s radou, eh, pardon, tedy Evropský parlament nedávno už před několika měsíci uzavřel s radou interinstitucionální dohodu a Evropský parlament tam souhlasil s tím, že představí eh, během přípravné fáze také eh, odborníky z členských států, kteří se tedy zapojí do toho mechanismu. Takže to je určitá novinka. Také jsem ještě hovořilo o lhůtách. Takže to tedy byly informace pana Tamburána, zároveň jsem k tomu ještě dodával nějaké informace já osobně. Ehm, předseda ITRE na posledním trialogu a také na schůzi s panem Mikovčenem, který zastupuje slovenské předsednictví, a také na schůzi se všemi ambasadory Koreperu, což bylo před měsícem zhruba, ehm, jasně řekl, že Evropský parlament nebude souhlasit s návrhem rady, který se týká delegovaných a prováděcích aktů, tak v té podobě, jaké je nyní. A máme k tomu závažné důvody. Historii, návrh komise, naši dohodu o tom, že tedy během té přípravné fáze těch delegovaných a, eh, přípravných eh, a pře, mm, prováděcích aktů budou také zastoupeni odborníci, to je něco nového. A také vlastně tam došlo i k té zkrácené lhůtě na tu přípravu. Dnes odpoledne se ještě sejdou stínoví zpravodaje, kteří budou hovořit o tom nejnovějším vývoji. A my bychom to chtěli dokončit, tuto zprávu. Myslím si, že pokud se nám to nepodaří, tak pak tedy další na řadě jako předsednická země Malta. Možná by to bylo eh, možná tedy zatím teď jednáme s, tedy, nebo s tím slovenským předsednictvím, je to vlastně všechno v pokročilé fázi. Tak eh, ještě se chci, chci říct si tedy, že náš zpravodaj zde není, ale možná pan Royal nebo někdo z dalších z nezestinových zpravodajů se k tomu chce vyjádřit. Máte prostor. Uh, Pane Royal, vy nechcete nic říci? Paní Wering, Wering, za Alde chce, tak tomu něco říci? Asi ne, děkuji. Ne, ne, ne, pane předsedo, vy už jste to všechno řekl. Dobře, děkuji, kolegové. Takže to byla vlastně první informace o trialogu, který se týkal označování energetické účinnosti štítky. A teď se to byla věc, kterou měl na starosti pan Tamburano. Nyní přecházíme k dalším informacím o trialogu. Je to téma, které má na starosti náš kolega Frederik Federley. Ve výboru ITRO budeme hlasovat. Jedná se o systému ETS, ale ještě předtím nás čekají e, diskuse a hlasování také i vlastně v tom příslušném výboru ENVY. A jsme vůbec vědaví, jak to tam dopadne, zda vezmou v úvahu naše přístupy a naše návrhy. Frederiku, mohu tě požádat jako zpravodaj, abys nás informoval, jak to vypadá? Děkuji za slovo, pane předsedo. No tak, jak všichni víte, tak 13. října se hlasovalo a tam, se nám pomo- eh, tam jsme dosáhli velké většiny pro naše pozici ohledně ETS. Mm, dokonce to hlasování dopadlo ještě lépe, než jsem očekával na začátku. Ten pozitivní výsledek mi jako zpravodaje dal jasný mandát, abych představil eh, naši pozici ITRE, také u NV a já jsem teď právě přiběhl z schůzky stínových zpravodajů NV právě o systému ETS. Chci říci, že NV eh, se s poměrně velkou chutí, abych tak řekl, dívalo na naše návrhy. Už tam zpravodaj připravil některé kompromisy, které vlastně vychází z našich stanovisek výboru ITRE. Pak tam ještě několik nebo mnoho nedořešených věcí, na kterých ještě budeme pracovat. Dnes odpoledne se bude konat ze stínových zpravodajů. Pardon, tedy dnes se konala už schůze. Budeme se věnovat věcem, které by mohly být předmětem kompromisu. Například ehm, je tam ten poměr 57 vůči 43 poměr tedy velikosti trhu a těch eh, povolenek, takže tam se ukáže, zda ještě se nám podaří dosáhnout kompromisu, budeme v tom ještě hovořit. Ale chci říci, že pozice ITRE eh, zde je velice dobře eh, promyšlená a dobře jsme ji probrali. Existuje několik bodů, kde máme rovněž sdílené pravomoci, ty se týkají financí, fondů. Je to vlastně něco nového pro tým ITRE. Budu vést konzultace se stínovými zpravodaji. EPP, SAD, EKR a ALDE. S těmito stínovými zpravodaji zejména budu vést konzultace příští týden, abychom se zamysleli nad tím, jak se pohnout dále v těch jednáních, protože to je v podstatě takový nový prvek v jednáních, kterému jsme se ještě nevěnovali takže my jako tým ITRE budeme dále postupovat v jednáních, která probíhají v ENVI. E, snažím se o konstruktivní přístup, vyvážený přístup. Hmm tam, kde Envy třeba v některých věcech e, skončilo v jakési slepé uličce, tak přecházím tam s těmi návrhy ITRE. Eh, protože i Envy jde o to, aby nakonec ten návrh byl schválen velkou většinou celého parlamentu, nikoli pouze výboru Envy. Také probíhají určité neformální diskuse, jak to bude pokračovat, až to bude hotovo ve výboru Envy, zda to má přijít okamžitě k tri- na trialog, nebo zda eh, se to má ještě projednat na plenárce. Já si myslím, že by bylo dobré, aby ještě proběhla řádná schůze se stínovými zpravodaji a pak bude záležet na výsledku. Pokud budeme mít pocit, že naše pozice byla dostatečně brána v úvahu, tak pak se rozhodneme, zda eh, se pokusíme to dostat na plenárku nebo ne. Protože to vypadá, že ty pozice se liší v ITRE i v ENVY. Takže pokud ale by ty dva výbory postupovaly velice eh, koherentně a konzistentně, tak by bylo asi lepší přejít rovnou k trialogu. Zatím se o tom ještě nevedla formální rozprava, ale já si myslím, že je dobré, abych také před vás předestřel tyto možnosti. A budeme to také jednat i v rámci týmu ITRE. Vím, že stínoví zpravodajové také mi naznačují určité cesty, Existuje, jak už jsem říkal, ještě mnoho nedořešených věcí, takže uvidíme, jak to bude probíhat. Ale zatím můžeme říci, že naše stanovisko je respektováno a že už vlastně je součástí několika kompromisních návrhů ve výboru NV. Už jsme měli tři schůzky, pardon, už tedy proběhly tři schůzky s stínových zpravodajů ve výboru NV. E, ta jedna dnes jsem tedy rád, že v našem výboru to hlasování proběhlo tak výrazným eh, výsledkem a že je také dobré, že jsme vlastně napřed časově, protože kdybychom byli už pozadu, a navíc, kdybych ještě neměl jasný mandát od našeho výboru, tak bych byl v obtížnější pozici. Děkuji. Děkuji za obě tyto zprávy. Samozřejmě děkuji i za vaše stanoviska. Víme, že to je velice obtížná práce. Víme, že je to tedy ta práce v těch výborech, se stínovými zpravodaji na těch schůzách, schůzích, ehm, tím, že zde máme sdílenou, eh, že jsme vlastně sdílenou odpovědností pro eh, podle článku 54, tak je to obtížný. Pan Rubech, prosím. Děkuji. Chtěl bych poděkovat zejména panu zpravodaji. Myslím, že návrh ITRE je velmi vyvážený a podstatě dobře zohledňuje různé aspekty, různé zájmy. A to by měl být také cíl, vyvážený návrh, protože v neposlední řadě nejde jenom o únik uhlíku, ale také o únik pracovních míst, ztrátu pracovních míst. Musíme dát pozor, aby se nezaměstnanost v Evropě ještě nezhoršila. Jde také o únik investicí a únik inovací pokud chceme udržet v Evropě silnou sociální strukturu, tak prostě potřebujeme silný průmysl. A naším cílem by měla být reindustrializace ne z 20, tedy Eh, z 20% do roku 2020 to totiž nedosáhneme, ale měli bychom si stanovit ambicioznější cíl do roku 2030. Pak vzniknou nová pracovní místa, může se investovat a bude posílen také sociální systém. Proto jsem také pro, když už teď zase jednáme s výborem Envy, aby ty výnosy z ETS přišly do modernizačního fondu Měli bychom na to ještě víc tlačit, aby se to využilo pro nová pracovní místa, nové investice, aby to byl zásadní podklad, aby se to přetavilo do investicí a abychom tak dosáhli našich redukčních cílů. Teď pokud jde o otázku financí, mizení financí, to by naopak byl problém. Takže prosím, aby tady byl mnohem výrazněji ten modernizační fond dotován. To by měl být velký požadavek výboru ITRE. A také myslím, že ta otázka je velmi důležitá i pro plénum. Všichni, kteří mají tu možnost, by si k tomu měli vytvořit nějaký názor, protože nechceme zvyšovat nezaměstnanost, ale přejeme si vznik nových dobře placených pracovních míst a zároveň chceme kvalitní průmysl v Evropě, který bude šetrný vůči životnímu prostředí, tedy musíme být vzorem. Děkuji, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Mohu plynule navázat na to, co právě řekl kolega Rubik. Chci nejprve poděkovat panu zpravodaji. Děkuji za to, že jsme tu dostali obšírné informace o současném stavu jednání a ještě jednou chci velmi důrazně poprosit, aby pozice ITRE byla hájena také vůči kolegům v ENVY. Opravdu v tomto výboru se cítím být eh, dobře, se cítím dobře, vedete to dobře, tuto práci. Skutečně jsme se shodli na línii a je důležité, abychom se té pozice drželi. Samozřejmě máme jinou perspektivu než výbor Envy a jak řekl kolega Rubik, jde také o to, abychom hájili náš průmysl, abychom si ho uchovali v Evropě, aby nedošlo k delokalizaci výroby, protože z delokalizací výroby odejde také výzkum a inovace a samozřejmě naši konkurenti nespí mimo Evropu. Takže vyvážená zpráva ano, ale také s ohledem na tyto priority v souladu s tím, co jsme v ITRE dojednali. Děkuji také velmi za to, že jste eh, zapojil i další frakce. Takto máme na stole něco komplexního. To, jak jste vedl jednání, pane Fedelej, to mohu velmi pochválit. Pokud jde o další postupy, tady souhlasím, závisí to na výsledku. Samozřejmě závisí to na tom, co vyjde z hlasování v Envy. Pokud máme pocit za ITRE, že ta pozice není uspokojivá, tak argumentuji to, aby to šlo do pléna. Samozřejmě, když potom bude hlasování na plénu, tak to má zase jinou váhu. A já vždy mám pocit, že to, co jde na plénum, jinak odráží poměry moci v parlamentu, než je tomu ve skupině, ale ráda o tom ještě budu diskutovat. Děkuji, pan Royal. Jenom velmi stručně. Slova kolegy Federleho jsou správná. Ano, začali jsme včas, máme dobrou jednací pozici, ale musíme ji využít. Myslím, že to, co jsme zpracovali jako kompromis, bylo to náročné. Také ty podíly, ty povolenky a průmysl, ten prostor, ve kterém se hraje, to bylo řešeno velmi dobře. Také vůči Envy. A je mi konečně jasné, že budeme mít jednání, hlasování v celém parlamentu. Je to naprosto centrální téma. Pro, probrat to pouze ve výboru by ani nebylo demokratické. Takže je potřeba hlasovat také v parlamentu, ale musí to být všechno dojednané. Je to téma, na kterém záleží všem. Děkuji. Mohu navázat na to, co řekli kolegové. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu po velmi dlouhé diskuzi ve výboru ITRE. A byl to velmi vyvážený kompromis mezi politickými skupinami. Je to také váš velký úspěch, Frederiku. A zároveň jsme o tom jednali, protože vás chceme povzbudit, abyste hájil pozici výboru ITRE. Jsme si naprosto jistí, že jste přesvědčeni o této pozici, ale chceme vás ještě více motivovat, protože je to velmi složité. Někteří z nás byli členy výboru Envy a víme, že ta atmosféra je docela jiná než ve výboru ITRE. Takže vás naprosto chápeme, může to být složité. A pak tu také zazněla otázka hlasování na plénu. V Evropském parlamentu máme nepsané pravidlo, spíše jakousi zvyklostní normu. Jde o pravidlo 54 a přidružené výbory. Na základě toho bychom měli jít na plénum. Není to někde napsané, ale z pravidla se tento postup dodržuje. Na základě pravidla 54 bychom spíše měli jít na plénum, protože při hlasování ve výboru Envy je velmi těžké říct na konci toho celého hlasování, jestli to z našeho pohledu stačí nebo ne. Takže by pravděpodobně bylo mnohem lepší, kdybychom řekli, že to závěrečné hlasování by mělo být na plénu, než dostane EP mandát o tom celém jednat. Ještě jednou velmi děkuji za váš přístup a za vaši práci. Pane zpravodaj, máte ještě slovo. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům, eh, pan Rubik, paní Nibler, pan Royal. Děkuji také vám, pane předsedo, za velmi milá slova. A ta je potřeba vztáhnout na všechny, kdo přispěli k této práci, všechny stínové zpravodaje. Já jsem během jednání soustavně opakoval, že musíme mít určitou zpracovatelnost, musíme být schopni to jaksi sežvíkat, ale to neznamená, že je to vždy stravitelné pro všechny. Některé části jsou samozřejmě složitější, některé jednodušší a přispěli jsme ke kompromisu. Pokud skupiny mají pocit, že nepřispívají ke kompromisu, tak jaký smysl potom má být součástí toho kompromisu? Děkuji za vaše připomínky. Myslím, že stínoví zpravodaji budou souhlasit, eh, když to takto řeknu. Děkuji za všechny body, ke kterým jste se vyjádřili. Povedeme konzultaci příští týden. Eh, Vím, že mé má práce v ALDE skončí hlasováním, ale není vždy jednoduché jako zpravodaj zajistit, že budeme mít většinu. Doufám, že se nám to ale podaří stejně tak ve výboru Envy. Ještě jednou děkuji za milá slova. Budeme pokračovat v práci, eh, v dialogu s těmi čtyřmi skupinami, které podporují kompromis. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji Frederiku. Tím jsme uzavřeli tento bod. Čeká nás bod číslo 7. Návštěva podniku ITER v Kadaraš. 24. října. Čekají nás informace o této návštěvě. Máme tu všechny, kdo se zúčastnili. Zúčastnili, zúčastnili, se Eugen Freund, Claire Moody, Miroslav Poche a Flavio Savonato. Máme tu tedy čtyři kolegy. Možná byste mohli vystoupit jeden po druhém. Pan Freund. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych na úvod dal průchod své frustraci. Mluvili, mluvíme tu o nejsofistikovanější, nejpokročilejší technologii, jakou jsme kdy viděli a navštívili. A teď tu sedím se svým USBčkem, kde mám video z naší návštěvy, natočil jsem to na místě, nafilmoval jsem celou naši cestu a pak mi bylo řečeno, že nemohu toto video přehrát, v této místnosti ve 21. století. Takže tady vidíme určitou propast, kterou je potřeba překlenout. Propast, když hovoříme o technologiích. Jistě jste také slyšel, pane předsedo, že bych rád začal svůj příspěvek k tomu videu větou, že budeme mluvit o největším stroji na pálení peněz nebo spáse lidstva. A o tom všem je ITER. Delegace členů ITER navštívila ITER 24. října. Vyjmenoval jste některé členy delegace, zúčastnili se také Christian Eller a Flavio Zanonato a Jacob Dalunde za zelené. Mimo jiné jsme se sešli s generálním ředitelem Mezinárodní organizace ITER Bernard Bigo a Johannesem Schwenderem. Ten je generálním ředitelem fúzní energie a agentury EU odpovědné za ITER. Vysvětlili nám všechny složitosti a detaily tohoto složitého experimentálního reaktoru pokud vše bude fungovat, pokud vše bude fungovat, očekáváme, že ITER ukáže proveditelnost fúzní energie pro mírové účely. Pokud bude úspěšný, bude vyrábět čistou, hoj, e, úspornou, bezpečnou energii v hojném množství. Jsou tu samozřejmě mnohé výzvy. Technologické výzvy, jako výstavba Tokamaku, to je jádro reaktoru, potom integrace všech jednotlivých složek a další výzvou je zvládání mezinárodní spolupráce, protože tu hovoříme o projektu, na kterém se podílí Evropa, Čína, Indie, Japonsko, Korea, Rusko a Spojené státy. Evropa platí asi 45 ostatní mají asi 9% podíl každý z nich. Jak víte, pane předsedo, multilateralismus je v teorii krásná věc, ale v praxi může být docela těžkopádný. Pro ITER to znamená, že mnoho let ten projekt nebyl na dobré cestě. Čekalo se na další akční plán v roce 2015, který stanovil jasné priority a harmonogram reform. Ty kroky vpřed zahrnují zavedení jasných rozhodovacích postupů a odpovědnosti. Generální ředitel Nigo může přijímat rozhodnutí. Dále realistický plán pro plazmové operace v roce 2025. Původně se plánoval rok 2020. A dále fúzní energie 2035. Takže není úplně jasné, jestli vy a já to někdy uvidíme v provozu. Ale všichni samozřejmě doufáme. Doufám také za vás. Dále je třeba lépe odhadnout potřebné zdroje k naplnění tohoto plánu. Je třeba stanovit řádné milníky pro monitoring výkonu. To jsou všechno ty kroky vpřed, které je třeba dodržet. Dále vedení nezávislého přeskumu projektu, které poukáže na zlepšení projektu. A dále ta evropská část projektu Fůze pro energii, ta se stará o tři kroky. Za prvé samotný projekt ITER v Kadaraš, který jsme navštívili, dále spolupráce s Japonskem na třech projektech v oblasti fůze, to je takzvaný širší přístup, a konečně další generace experimentálních fúzních reaktorů. Fusion for Energy spolupracuje s evropským průmyslem, malými a středními podniky a laboratořemi a vytváří komponenty ITERu. Je to příležitost pro laboratoře, průmysl, malé a střední podniky a napomáhá vytvoření průmyslové základny v EU pro fúzi. A konečně řídící struktura ITERu a Fusion for Energy, jak jsem řekl, je velmi složitá. Ta struktura je tedy složitá, jak jsem řekl, byly tu problémy, ale práci je teď opravdu vidět a rád bych vám to býval všechno ukázal. Práce tedy pokračuje a to mohu říci také o Fusion for Energy. Doufám, že tuto situaci napraví. To je zatím vše. Děkuji. Děkuji. Tedy děsíte mě, říkáte, že rok 2030, že se toho nedožiju? 35 to bylo? No, to ještě jde. To zvládneme. To bude v pořádku. Takže, paní Claire Moody. Děkuji vám. Všichni se těšíme na rok 2035. Já chci poděkovat kolegovi, který eh, říkal, že tedy zbytek připomínek nechá nám. Nevím, kolik toho zbývá, ale tedy navážu na to, co bylo řečeno. Je to skutečně mimořádný projekt. A je opravdu velká škoda, že se nemůžeme podívat na to video, které Eugen připravil, protože je skutečně neuvěřitelné, co tam bylo vybudováno. Ale také je to ukázka toho, co můžeme vytvořit na globální eh, rovině, když budeme řešit klimatické změny. Protože o to také jde. Díky dohodě v Paříži máme velký krok vpřed, ale toto je konkrétní projekt, který, na kterém se podílí celý svět a jehož cílem je připravit řešení, která tak moc potřebujeme, abychom obstáli před těmi energetickými výzvami a klimatickými změnami. Potřebujeme bezpečnost dodávek energie a další věci, o kterých dobře víme. Jak bylo řečeno, není to žádný jednoduchý projekt, to bychom ani neočekávali, když na konci je tak žádoucí cíl a navíc ta fyzika tam je velmi pokročilá. Teď už je ovšem realistický časový plán, který byl upraven v důsledku změn akčního plánu v roce 2015. Díky tomu Máme teď měřitelné milníky, milníky, díky kterým můžeme měřit postup k cílům tohoto projektu. A také máme zajištěnu odpovědnost a přeskum projektu, tedy to externí hodnocení, ale je to také komplikované. Nejde jenom o finanční příspěvky celého světa, ale také hmotné příspěvky, materiální pomoc od jiných zemí. A Nejde jenom o řídící orgány v těch dalších zemích, ale také jsou tu závazky v dodavatelském řetězci, aby se zajistilo i prostřednictvím těch hmotných příspěvků, že těch cílů bude dosaženo. Samozřejmě mm, jsou tu otázky, které si klademe a měli bychom si klást, pokud jde o dosažitelnost tohoto plazmového reaktoru ty milníky 2025 a 2035. Jsou tu otázky ohledně různých parametrů, k čemu může dojít, jaký, jaké je tu riziko, že se něco zvrtne mezi dneškem a rokem 2025. Ale to je součást celého procesu a přeskumu. Ale abych to uzavřela, velmi tady navazuji na to, co řekl Eugen. Neměli bychom ztratit ze zřetele vizi tohoto projektu. A čeho můžeme dosáhnout nejen na samotném konci, ten cíl, ale co se dozvíme, o čem se poučíme v té probíhající práci, co už se teď učíme, kromě té cesty k cíli, k neuvěřitelnému zdroji energie. Jsou tu poznatky k materiálům, k robotice, zapojení malých a středních podniků při vývoji technologií, vysoce kvalitní výroba. Tolik mnoho vedlejších účinků vyplývá z tohoto projektu, to vše za, na cestě k fúzní energii. Děkuji vám. Prosím, Miroslav Poche. Dobré pravé poledne, pane předsedo, kolegové. Ehm, já mám to štěstí, že jsem v letošním roce i zpravodajem ehm, účetní závěrky všech společných podniků Evropské unie a proto můj pohled na ITER je eh, trochu víc ekonomický, eh, účetní než, eh, než technologický. Zcela souhlasím s kolegy, že ten projekt je velmi ohromující, jak technologicky, stavebně, investičně. A, a velmi uznávám pokrok, který jsme dosáhli za poslední měsíce a roky v důsledku volby nového důvěryhodnějšího managementu, který má zkušenosti z minulosti s podobnými projekty v některých členských státech Ehm, jak na úrovni ITERu, tak na úrovni ehm, Fusion for Energy, ehm, tak ale i e, nového vedení oddělení e, na Evropské komisi. Já si myslím, že pokud bude e, to nové vedení, nový management dodržovat technologické milníky, které jsou stanovené, ekonomické ukazatele, ale také dodací lhuty například ve spolupráci s mezinárodními dodavateli, tak to může přinést úspěch. V tomto ohledu je potřeba velmi diplomaticky působit na naše eh, spolupracující země v rámci ITER Councilu. Další jednání se bude konat v následujících dnech já si myslím, že tam je pro nás velká příležitost, jak eh, celou věc posunout dál. Ale na závěr bych rád zmínil tři rizika, eh, která považuji nebo vidím a možná se trochu liším v tom názoru od ostatních kolegů Ehm, první je jistě eh, ten ekonomický pohled, to znamená zdražení, ehm, prodražení, eh, zdržení celého projektu, ehm, nedodržení toho termínu 2025 a, a podobně. Ale to je hodně na Evropské komisi, na Evropském parlamentu, aby to hlídali. Ale potom jsou dva, eh, dvě rizika, která nemůžeme ovlivnit. První je externí, to jsou mezinárodní vztahy. Přeci jenom naše mnohé otázky směřovaly v diskuzích ke stabilitě partnerů partnerů, jako jsou Rusko eh, nebo po Brexitu Velká Británie, teď asi nově po dnešním ránu i Spojené státy americké. Eh, výpadek kteréhokoliv z těchto partnerů by znamenal eh, velké riziko, velké ohrožení pro ten projekt. A pak jeden vnitřní, a ten musíme my zmiňovat v každé debatě, kterou zde povedeme, to je potenciální změna v našem politickém pohledu na energetický mix Eh, na to, že budeme preferovat čím dál více obnovitelné zdroje energie, eh, budeme čím dál méně spotřebovávat elektrickou energii a pokud se nám stane někdy v budoucnosti, eh, že v některých členských státech převládne eh, odpor proti takové, eh, takové fúzi, tak potom samozřejmě Evropská rada bude, potažmo Evropská komise bude mít velký problém zdůvodňovat financování takového projektu a to já považuji za náš velký vnitřní problém a proto pojďme o tom projektu diskutovat co možná nejvíce i s těmi lidmi, kteří ho v současnosti odmítají. Děkuji. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji mnohokrát, kolego. A dále kolega Flavio Cenonato. Děkuji, pane předsedu. Já jsem byl velice rád, že jsem mohl navštívit Karadaš, protože jsem si vlastně lépe uvědomil, jak celý ten experiment funguje. A myslím si, že by bylo skvělé, kdybyste tam byl také, protože vím, pane předsedo, že jste inženýr, že jste chemik a určitě by vás to také bylo zajímalo, co se tam děje. Já jsem z Padovy a tam také probíhá část toho experimentu s nukleární fúzí, RFX se to jmenuje. A já jsem byl také mnoho let starostou města Pádová a tento experiment eh, velice dlouho sleduje a chtěl bych k tomu něco říct. Já jsem se před třemi eh, roky zeptal ředitele toho projektu, jak dlouho bude trvat, než k fúzi dospějeme. On mi říkal, no tak 20 let. A asi po deseti letech jsem se ho ptal, Giorgio, jak to bude dlouho trvat ještě? A on říkal, tak za 30 let to zvládnem. Ještě uběhlo trochu času, já jsem se ho opět zeptal a on říká, tak 40 let. A mně se potvrdilo, že vlastně ta eh, jaksi divergentní série takto eh, postupuje. Vlastně čím později se zeptáte, tím eh, delší odhad. A já jsem byl trošku překvapen, protože tam eh, vlastně eh, nejde o výrobu elektřiny fúzí, ale ukazuje se tam, že můžeme v tom takzvaném tokamaku tu fúzi kontrolovat. Nicméně na výrobu energie budeme potřebovat jiný přístroj, takzvaný demo. Nevíme, kde ho vybudujeme, nevíme, kolik to bude stát, nicméně ten projekt existuje. A my zde v tom ITERu pouze kontrolujeme, zda můžeme tu fúzi tritia a deutéria jaksi po delší dobu mít eh, pod kontrolou. Ale ta fúze, která bude produkovat elektřinu, to budeme asi muset počkat až do dalšího století. Je mi to líto, pane předsedo, ale bohužel si myslím, že pokud tedy nebudeme mít k dispozici zázrak, tak toho jen tak nedosáhneme. Potom ještě několik pro a proti, již stručně. Těch výhod samozřejmě je celá řada. Jednak ta eh, množství těch technologických dopadů tohoto experimentu v oblasti materiálů, komunikací, přenosu dat, toho je skutečně hodně. A je skvělé, že na tom spolupracuje celý svět. Vedle nás, Evropanů, 45% jsou tam všechny velké mocnosti, včetně Koreji, Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko, Rusko, prostě jsou tam všichni. A to je také velice pozitivní. Je to také určitý faktor míru toho, že lidé se dokážou sejít a hledat společné alternativy. Pokud mi ale někdo řekne, že toto jaksi vyřeší problém planety s globálním oteplováním, tak to bohužel jaksi časově neodpovídá. To bych chtěla, aby jasně zaznělo. My zde ještě tady musíme provést úplně jiný experiment, vybudovat eh, ten přístroj, který bude jak si vyrábět tu energii, pak je otázka, zda se to bude moci jak si dělat globálně a tak dále. Potom negativní aspekty, tak samozřejmě ty náklady, jak zde bylo připomenuto, ty jsou opravdu vysoké. Potom eh, ty časové lhůty jsou velice dlouhé, a pak ještě jedna věc, to jsem se e, dozvěděl, pokud jsem to správně pochopil, že to je vlastně v seismicky citlivé oblasti vystaveno. A zde si kladu otázku, respektive kladu vědcům otázku, jak to, že to je seismicky aktivní oblast? Nicméně vědci mi odpověděli, že oni o tom nerozhodli, že na to se máme ptát my sami sebe. A na závěr bych chtěl říci, pane předsedo, že ta perspektiva je skutečně velice zajímavá. Je to něco podobného jako cesta na Mars. Těch pozitivních dopadů tam bude opravdu hodně. Nicméně pokud jde o výrobu energie, tam ty přínosy skutečně v dohledné době nevidíme. Děkuji. Kolegové, to bylo opravdu eh, skvělé, skvěle podané zprávy z vaší návštěvy. A já už vám nyní věřím, že jste tam viděli něco skutečně úžasného. A chtěl bych eh, vyzvat i další kolegy, aby se tam zajeli podívat. Já jsem před šesti týdny diskutoval s Dominikem Ristorem, který je generálním ředitelem o návštěvě ITERu, protože to je ve Francii, on je francouz a on zorganizoval tu návštěvu a my jsme se dohodli, že ta návštěva se bude v budoucnosti opakovat. Za několik týdnů, možná třeba na začátku příštího roku, zorganizujeme další návštěvu, protože jsme chtěli, jak já, tak Dominik, se vyhnout eh, tomu, aby tam přijelo najednou třeba 14 lidí z výboru ITRE, je lepší, když tam jaksi jede menší skupinka, třeba šesti lidí, protože pak ty kontakty jsou lepší a tak dále. A zorganizujeme další návštěvu. Protože myslím si, že po té, co si vás někteří kolegové vyslechli, tak tam určitě budou také chtít jet. Bylo to opravdu napínavé. Ano, v pěti až deseti sekundách bych vám ještě chtěl říci, že vy, kdo vás zajímá to video, které bohužel z technických důvodů nemohu ukázat zde, tak to video je online, je to na YouTube pod mým jménem Eugen Freund eh, MEP. Eh, je tam ten název ITER a podle toho videa si alespoň trošku učiníte představu o tom, o čem hovoří Pan předseda, já bych se na to vaše video podíval raději až po své návštěvě, nikoli aby to video mou návštěvu nahradilo. Děkuji vám mnohokrát, kolegové, a opět se zde setkáme ve tři hodiny a samozřejmě zítra máme hlasování a tak dále. Děkuji vám. Yeah, that's great. That's great.